Eh, drazí kolegové, dámy a pánové, eh, eh, mohli bychom zahájit další jednání. To dopolední jednání bylo skutečně nabité, ale stále ještě máme před sebou hodně práce. Pojďme se teď vrátit k bodu 9, což je výměna názorů s velvyslancem Spojených států v Evropské unii Williamem Kennardem. Jedná se tedy o velvyslance Spojených států v Evropské unii. Nejprve dovolte, aby ho co nejupřímněji um, přivítal mezi námi. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za to, že jste si udělal čas mezi nás přijít. Jak všichni víme, Spojené státy jsou v vůbec největším exportním trhem pro Evropskou unii a také největším obchodním partnerem. A transatlantické vztahy mezi EU a, e, a Spojenými státy vlastně formuje e, obchodní vztahy e, v celosvětovém kontextu. Pan velvyslanec Kennard dnes mezi nás přišel, abychom hovořili právě o hospodářských vztazích a obchodních vztazích mezi Spojenými státy a um, um, Evropskou unii. V předcházejících setkáních uh, jsme také hovořili o některých konkrétních věcech, jako jsou například uh, obchodní konflikt, který nastal kvůli Airbusu. A um, Já eh, bych se teď chtěl zmínit pouze o několika těchto příkladech. Já jsem přesvědčen, že pan velvyslanec se bude těmto eh, věcem eh, věnovat. V březnu jsme se hovořili o další věci, na, které bych se chtěl, na kterou bych se chtěl dneska souhlasit, a to byla ta dohoda, která byla podepsána mezi komisařem Deruchtem a Michaelem Fromanem z Národní bezpečnostní rady. Je to dohoda, která by měla eh, jaksi opět nastartovat eh, práci na transatlantické rady a zdůrazňuje tato dohoda jak eh, střednědobé, tak dlouhodobé cíle. Ještě jednou bych vás chtěl mezi námi přivítat, pane velvyslanče. Je to pro nás velké potěšení, že jste mezi nás přišel a jste ochoten také reagovat na naše dotazy. Dovolte, abych tedy vám teď předal slovo. Máte asi 10 až 15 minut na svůj úvodní um, příspěvek a po té budeme mít uh, možnost o těchto věcech diskutovat. Děkuji vám ještě jednou, pane velvyslanče. Bohužel mikrofon nefunguje. Slyšíte mě? Ano. Eh, já bych vám chtěl také ještě jednou poděkovat za to, že jste mě mezi vás pozvali dnes. Velice si vážím eh, této možnosti eh, vyměnit s vámi názory na důležité otázky související s obchodem mezi EU a Spojenými státy. Já mezi vás přicházím v době velké krize Eh, doufám, že již skutečně jsme z toho nejhoršího venku, z té krize, která byla nejhorší od druhé světové války. Eh, v současné době začíná se hovořit o možnosti ještě dalšího prohloubení krize, že by to byla krize, která má dva, <coughs> dva ty hlavní body. Všichni v důsledku této krize trpíme. Ve Spojených státech je v současné době téměř 10% eh, nezaměstnanost, 9,9, což je více než 15 milionů lidí, kteří v současné době nemají ve Spojených státech práci. Polovina z nich je již nezaměstnaných více než půl roku. Jinými slovy, e, e, skutečně jsou před námi obrovské úkoly. E, jeden z mých hrdinů, John Kennedy, řekl, že čínské slovo pro krizi se skládá ze dvou znaků. Jeden znamená nebezpečí, druhé příležitost. Já si myslím, že také v této době krize musíme hledat ty příležitosti, příležitosti, které by nám umožnily spolupracovat navzájem a pracovat pro blaho našich občanů. Myslím si, že máme důvod k optimismu. E, Lisabonská smlouva e, změnila dynamiku zde v Evropské unii. E, mocenská Eh, dynamika se eh, přesunula, kromě mm, jiných věcí má také Evropský parlament nové pravomoci a během těch pěti měsíců, kdy já zde působím jako velvyslanec, jsem se pokoušel o prohloubení spolupráce eh, s parlamentem. Šlo mi o to, abychom otevřeli nové komunikační možnosti mezi naší vládou a vaším parlamentem. Chtěl bych říci, že E, moje vláda má obrovský zájem setkávat se s vámi pravidelně, s poslanci. E, jak již pan předseda e, řekl, velvyslanec Ron Kirk tady byl v březnu. Kromě toho vás navštívila celá řada významných představitelů, například Richard Morningston a také minister obchodu ministr, eh, náš speciální velvyslanec na Středním východě, pan Mitchell a také Eric Holder by býval dnes také mezi vás přišel. Eh, dokonce chtěl oslovit eh, na půdě výboru Libe, ale bohužel musel zůstat ve Spojených státech v důsledku té katastrofické situace v Mexickém zálivu. Um, Ehm, celá řada těch eh, návštěv potom měla svůj vrchol, když eh, na plenární zasedání vašeho parlamentu přijel viceprezident Joe Biden. Chtěl bych říci eh, jménem své vlády, že, bych, že jsme vám velice vděční za to velice upřímné přijetí které se mu dostalo. Já si pamatuji a budu si pamatovat do smrti, jak všichni poslanci se postavili a tleskali, když mezi vás přišel Joe Biden. Také v Dubnu byla moje zkušenost velice dobrá. To bylo u příležitosti otevření Eh, parlamentního zastoupení ve Washingtonu, což je další milník v našich vztazích. Setkal jsem se při té příležitosti ve Washingtonu s celou řadou evropských poslanců a jsme skutečně velice vděční za to, že máme možnost eh, u nás uvítat ve Washingtonu tedy eh, řadu vašich delegací. To znamená, že řada poslanců skutečně má zájem navštívit Spojené státy a spolupracovat s námi. Já se dívám na náš vztah eh, s parlamentem jako na manželství. Pochopitelně musíme pracovat na tom, aby manželství fungovalo. Každý, kdo už je ženatý nebo v, daný, v daná dlouhou dobu, tak ví, že úspěšné manželství vyžaduje vzájemnou úctu. Jsem velice rád, že mohu říci, že i náš vztah skutečně eh, se vyznačuje vzájemným eh, respektem a také dobrou komunikací. Co se týče těch oblastí, na které bychom se měli v budoucnosti soustředit, myslím si, že zcela jednoznačně jednou z těchto oblastí je obchod. V době, kdy naše vlády a naše hospodářství bojují eh, s s krizí eh, máme příležitost vzájemně spolupracovat, zvýšit produktivitu, eh, nastartovat nový růst, tak aby věci zase začaly fungovat, jak mají. Zcela upřímně musím eh, konstatovat, že stále ještě se snažíme nějakým způsobem si zvyknout na všechny ty změny, které souvisejí eh, s Lisabonskou smlouvou. Nevím, co všechno to bude znamenat pro naše obchodní vztahy, ale podobně jako vy, i my eh, se věnujeme právě těmto novým pravomocím, které vám dává Lisabonská smlouva. Myslím si, že je velice důležité, abychom se soustředili také na ne obchodní překážky. Transatlantická hospodářská rada, jako to hovořil pan předseda, je mimořádně dobrým prostředkem, jak dále posílit naše hospodářské eh, vztahy. Michael Froman a Karel de Gap eh, eh, se sešli v květnu, bylo to velice, bylo to velice produktivní setkání. A skutečně bylo velice povzbudivé to, že eh, to setkání bylo mimořádně plodné, mimořádně efektivní. Pracuje se tedy na přípravě dalšího teku. Všichni pracují eh, s pocitem eh, naléhavosti. Je skutečně potřeba odstranit tyto překážky v oblasti obchodu. A TEK vlastně je jedním z těch nástrojů, který nám umožňuje něčeho takového dosáhnout. Eh, obchod je velice citlivý, je politické téma také. Myslím si, že je tomu tak nejen ve Spojených státech, ale i zde v Evropě. Já jsem eh, hovořil s mnoha lidmi ve Spojených státech a bohužel obchod, volný obchod a globalizace je vnímána s určitým určitou podezíravostí a myslím si, že pro nás, pro všechny je velice důležité, to znamená pro ty z nás, kteří věříme eh, na, ús, na účel Eh, volného obchodu, abychom tyto věci stále zdůrazňovali, abychom se setkávali s zástupci podnikatelské sféry, pracovníků, se zástupci kongresu a pokusili se je přesvědčovat o tom, jak obrovskou cenu a význam má obchod. Náš prezident je také člověkem, který je přesvědčen, eh, že význam mezinárodního obchodu je veliký Já na závěr bych vám ještě jednou chtěl poděkovat za to, že jste mě pozvali k vám. Jak víte, jsem tady poměrně krátkou dobu. V Bruselu působím asi šest měsíců teprve ale chtěl bych říci, že pro mě je to zkušenost mimořádně zajímavá, nejen proto, že jsem, jsem eh, přijel v době, kdy byla implementována Lisabonská smlouva, měl jsem možnost se sejít s celou řadou představitelů nových institucí, někteří z nich také začínali eh, ve svých funkcích. A chtěl bych říci, že je to zajímavé právě také kvůli té krizi, eh, jejíž jsme svědky Eh, možná, že i někteří z vás jste tady v parlamentu noví, podobně jako já, ve své funkci a proto si myslím, že je velice důležité se na tyto, nad těmito všemi věcmi zamyslet v tom širokém kontextu historie. Eh, je potřeba se zaměřit hlavně na ty věci, které také pro nás, pro ty z nás, kteří eh, rozhodujeme o těchto věcech, jakým způsobem my tedy budeme v historickém kontextu hodnoceni. Já Velice skromně doufám, že budeme posuzováni na základě dvou věcí. Za prvé, eh, na základě eh, toho, jakým způsobem se nám podaří implementovat Lisabonskou smlouvu, která by měla eh, přines, převést do života všechny ty touhy, které jsme s ní spojovali a které by měly vyústit v to, že budeme efektivnějším globálním hráčem. Za druhé potom je to oblast finanční krize. Myslím si, že tato finanční krize je naprosto zásadní pro eh, naši dobu. Teď a tady všichni z nás, tak tady sedíme, budeme eh, říkat svým dětem a svým vnukům, jakým způsobem se nám podařilo překonat eh, tu krizi. Nevím, jak to budeme hodnotit, jak se nám podařilo zvládnout tu krizi v roce 2008, ale zcela určitě se na nás budou obracet s otázkou, a co ty si udělal během té krize? jak ty si pomohl svému hospodářství eh, k dalšímu oživení, jakým způsobem ty si se zasloužil o to, že jsme pomohli těm lidem, kteří eh, tím trpěli nejvíce. Eh, byl jsi schopen překonat drobnosti, malichernosti, ty nedůležité konflikty, které často rozdělují Spojené státy a Evropskou unii a jak se ti podařilo soustředit se na ty důležité věci na jejich konci je udržitelný růst eh, pro eh, nás, pro všechny. A další taková otázka může být, využil si všech těch nástrojů, které ti dává Lisabonská smlouva k tomu, aby si využil kolektivní eh, sílu pro nastolení větší prosperity a nastartování dalšího růstu. Dámy a pánové, já si myslím, že to, jakým způsobem vy se poperete s těmito věcmi, bude eh, to měřítko, podle kterého budete hodnocením. Jsem velice rád, že tady mohu být sám v Bruselu teď, když se potýkáme se všemi těmito problémy. Já si pochopitelně uvědomuji, že jsme v časovém tlaku a proto dovolte, abych pouze citoval eh, viceprezidenta Bidena, který před měsícem zde prohlásil, že eh, vláda prezidenta Obamy Eh, je tady, aby poslouchala své spojence a právě proto jsem tady já v Bruselu a to nejen dnes odpoledne, ale kdykoliv to bude možné. Proto teď eh, skončím svou prezentaci. Velice rád budu reagovat na vaše otázky, po případě připomínky. Děkuji vám, Vaše excelence. So let's listen to the... Vyslechneme si tedy názory europoslanců. Nejprve Gaspery, Gaspery eh, z EPP. Vážený pane velvyslanče, vaše excelence, chci vás přivítat na půdě našeho výboru a dovolím si přejít do své mateřštiny, což je pro mě snažší a bude to snažší i pro vás. Hovořili jste o krizi na začátku vašeho projevu a hovoříte o tom, že bychom měli využít ty šance, které nám krize nabízí, ale já mám momentálně velice často ten dojem, že v podstatě v těch časech krizech jsme nenastartovali žádné nové iniciativy. V dřívější krize byly typické tím, že existovaly nové iniciativy, ale v této krize to postrádám. Takže mám opravdu pocit, že i přes krizi jsme vůbec nepokročili v posledních letech. A to platí například pro oblast regulace finančních trhů. Dva roky se něco snažíme, ale ničeho jsme nedosáhli. E, Neustále se tvoří nové bubliny na finančních trzích, které praskají a přesto jsme proti tomu nic neučinili. E, Navzdory krizi jsme neudělali nic pro to, jakožto EU a USA, abychom se společně spojili tedy proti ostatním partnerům a společně jednali. A mám pocit, že i přes krizi, navzdory krizi jsme nedosáhli toho, abychom pokročili v rámci VTO a v rámci VTO eh, dokázali vyslat nové impulzy pro hospodářství. I přesto hledím optimisticky do budoucnosti. Přeji si, aby krize, která již trvá dva roky a ještě neskončila, abychom tuto krizi využili opravdu proto, abychom vyslali nové impulzy, nové podněty. Eh, konkrétní otázka. Otevřeli jsme novou kancelář parlamentu ve Washingtonu. Máte pocit, že v dohledné době bychom mohli mít obdobnou eh, kancelář eh, amerického kongresu zde v Bruselu či ve Štrasburku? Druhá otázka. V nové obchodní strategii řekl prezident Obama, že chce bě v příštích letech zdvojnásobit export. Já si myslím, že je to dobrá věc, ale ptám se, jak to chce udělat. Je jistě dobré, že USA um, si vyjednali dohodu o volném obchodu s celou řadou zemí, stejně jako Evropa, například s Kolumbií a tak dále, ale eh, je přece důležité, abychom posílit transatlantický trh, protože bez toho nebude možné, aby USA navýšilo své exporty. Proto se ptám, vidíte nějakou šanci k tomu, šanci na to, že tento cíl, to zdvojení těch eh, exportů je možností, jakousi příležitostí pro to, abychom eh, náš text eh, naplnili novými cíly. A dále otázka společných standardů. Momentálně v rámci výboru pro mezinárodní obchod vyjednáváme o regulaci, která se týká made in, tedy označování původu produktu. A v USA máte již celou řadu let takovouto úpravu a proto si myslím, že bychom možná mohli v rámci tohoto projektu se pokusit snažit o to nalézt takové úpravy, takovou úpravu, která by byla podobná v USA a podobná tedy v EU, aby to byla podobná úprava. Dokázala byste si představit, že by eh, někdo eh, z americké vlády zde v parlamentu nás navštívil a pomohl by parlamentu radě a komisi vypracovat evropskou úpravu, která by si vzala za příklad tu americkou úpravu. Samozřejmě v určitých aspektech by se odlišovala, ale že by tady byla taková společná báze, která by pomáhala eh, podnikům v USA a v Evropské unii. Tímto způsobem by se nám jistě podařilo získat eh, synergii. Jinak vás velice děkuji, že jste přišel dnes mezi nás. My všichni máme velký zájem na společném transatlantickém trhu, ale nejenom, hlavně na společné transatlantické spolupráci, protože podaří se nám se prosadit vůči ostatním mocnostem na světě pouze, pokud budeme jednat společně. A doufám, že budeme moci pokračovat v našich diskuzích i v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo panu velvyslanci, ještě ukončíme první kolo otázek eh, z různých politických frakcí. Dále David Martin eh, ze sociálně demokratické frakce. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Stejně jako Daniel Gaspary, i já jsem nesmírně rád, že zde můžeme pana velvyslance přivítat. Naprosto s ním souhlasím z hlediska významu obchodních vztahů mezi USA a EU Ehm, eh, kde ta výměna dosahuje 4,5 ehm, bilionů dolarů, 60 eh, HDP celosvětově. Eh, tady skutečně nemůžeme nadhodnotit význam těchto obchodních vztahů, tak jak už na to poukázal pan velvyslanci v souvislosti se současnou krizí, ale stejně jako Daniel Gaspari i mě trošku frustruje proces tak, Eh, a konkrétně upřímně eh, postoj americké strany. Minulý týden jsem byl ve Washingtonu, abych se setkal eh, s několika skupinami lidí, ale bohužel v americkém kongresu jsem nezaznamenal, že by panovalo nějaké povědomí o teku. Ehm, a ehm, faktem je, že americká vláda je možná otevřenější vůči vzájemné obchodní výměně se zbytkem světa. Nevím, zda toto platí také o sněmovně reprezentantů, protože se zdá, že Eh, například kongresmenům nebylo umožněno cestovat od nějška do listopadu, což rozhodně takovým, takovému navazování vztahu nenapomáhá. Pokud se ohlédneme na text dohody z roku 2007, tak nebyly vyčleněny nezbytné prostředky, které by toto umožnily zrealizovat. Nežádám tady nemožné, ale chtěl bych se zeptat pana velvyslance, jak se nám jak by se nám mohlo podařit zaangažovat právě členy amerického kongresu eh, do těchto kontaktů. A myslím si, že ještě poslední otázka, druhá poslední dodržování teku, jakým způsobem můžeme zajistit naplňování eh, programu novokomisarka de Gukta, eh, který se snaží rozšířit eh, agendu, včetně zemí BRIC, včetně eh, rámce G20. Pokud se nám nepodaří eh, vyřešit problémy u nás a problémy obchodních bariér, jak můžeme navázat rozsáhlejší dialog mezi EU a USA. Děkuji. A nyní si vyslechneme představitele ALDE a liberálních demokratů Martina Kazaka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěl přivítat pana velvyslance na zasedání našeho výboru v Evropském parlamentu, jak už vysvětlili moji kolegové, eh, vidíme obrovský význam eh, především obchodních a hospodářských vztahů právě ve chvíli, kdy se eh, naše země potýkají s světovou hospodářskou a finanční krizí a musíme hledat eh, společně cesty, jak z té krize vyjít a také, kdo ponese odpovědnost. A já bych se rád zaměřil na některé otázky, které bych vám rád položil, vaše excelence. První se týká budoucnosti eh, kola vyjednávání z Doha v rámci VTO. Ehm, minulý týden zastupce ehm, Spojených států na návštěvě v Paříži potvrdil závazek Obamovy vlády podporovat vyvážený výsledkem kola, kola vyjednávání z Doha a uvedl, že se blížíme vyjednávacímu vzorci, který povede k úspěšnému závěru. Ehm, kola vyjednávání z Doha. A chtěl bych se zeptat na váš názor, kdy si myslíte, že bude moci být změné kolo vyjednávání uzavřeno. A další otázka se týká vyjednávání o akta. Eh, v Dubnu proběhlo na Novém Zélandu osmé kolo vyjednávání. Výsledkem měl být návrh textu, který měl být zveřejněn. Evropský parlament eh, vydal výraznou rezoluci eh, ale zároveň zástupci Nového Zélandu tvrdě trvali na důvěrné povaze stanovisek jednotlivých států pro obchodní vyjednávání. Samozřejmě zveřejnění toho dokumentu se vztahovalo pouze na změněné zasedání, ale nemusí to být zveřejnění obecné povahy. Proto by nás zajímalo, zda se tato otázka bude zmiňovat opět od začátku při dalších kolech vyjednávání, nebo lze navázat navázat na to, co bylo na Novém Zélandu předjednáno. Děkuji mnohokrát. A nyní za ECR vystoupí Saif Kamal. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a víka zde pana velvyslance. Eh, chci se připojit k mým předřečníkům. Velice rádi slyšíme vaše slova. Samozřejmě uvidíme, jak nás historie eh, posoudí a myslím si, že historie nás bude hodnotit podle toho, jak naše činy odpovídají našim slovům a eh, v této souvislosti bych rád zmínil několik stručných záležitostí. První není sice úzce v rámci obchodu, ale týká se také služeb a finančních služeb. Jde o otázku otázky, které se probírají na obou stranách Atlantiku, a jsou to finanční služby, zaznamenávám i v dalším výboru, kde působím, tedy ve výboru pro měnové záležitosti, kde připravujeme eh, legislativu o dohledu na hedžovými fondy a eh, soukromými investičními fondy. A v této souvislosti eh, se snažíme zakázat investorům z EU, aby investovali do hedžových fondů, které eh, nemají své sídlo v EU. A když svým kolegům na změněném výboru eh, kladu otázku, proč se o to pokoušejí, tak se ptají, co EUSA, co EADS a další skandály, jakým způsobem se nám podaří zastavit tento bludný kruh problémů, když když vidíme, že finanční služby mají význam na obou stranách Atlantiku, jakým způsobem eh, můžeme eh, tyto problematické postoje eh, zastavit, protože to je něco, co se projeví na obou našich trzích v jedné nebo v druhé oblasti. A pak také vyjednávání z Dauha ehm, vzhledem k objemu obchodní výměny, kterou EU a USA společně představují, nežádá si tady z naší strany svět výraznější vedení raději, než bychom se dohadovali o drobnostech v oblastech zemědělství. To jsou důležité otázky pro domácí politiku, ale nenastal čas, aby EU a USA ukázali morální vedení, aby skutečně eh, eh, mohla tato jednání víc ze slepé uličky eh, a aby se skutečně diskutovalo o obchodování se službami, se zbožím a jak důležité je právě obchodování se službami a na tom závisí řada zemí třetího světa. Já jsem byl v Ugandě a hovořil jsem s místními podnikateli a ti uvedli, že 50% z jejich HDP představuje právě obchodování se službami, ale vzhledem k těm bariérám musíme skutečně nejprve vyřešit uvolnit lásku zemědělství a tady skutečně potřebujeme postoj skutečného vedení ze strany USA i EU. A nakonec bych se zeptal, jak se můžeme poučit v EU když se snažíme v parlamentu eh, diskutovat o eh, doložce volného obchodu s EU Korea, protože já jsem se, eh, já jsem byl pozorovatelem vyjednáváním ehm, Korea, USA a vím, že tam byly problémy v oblasti automobilového průmyslu. Zajímalo by mě, jak se na tuto problematiku díváte a jak, jakým způsobem se my z tohoto procesu můžeme poučit v Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní Joe Higgins, GUE. Děkuji vám. Vaše excelence, uvedl jste, že ke klíčovým záležitostem podle níž bude současná generace hodnocena, tedy jak jsme se dokázali postavit k hospodářské krizi. Jak víte, tato hospodářská katastrofa byla vyvolána eh, nenasytností eh, finančních institucí sídlících v USA, ale také v dalších státech, eh, jimž Eh, dala volnou ruku Mánie pro deregulaci a liberalizaci, což podporovala především také americká administrativa té doby, ale také řada evropských vlád. A otázka zní, eh, eh, co s tím udělá Obamova vláda? Vzhledem k tomu, že velmi silné hedžové fondy pokračují ve své činnosti na finančních trzích na mezinárodní scéně, neustále spekulují proti řekům třeba eh, a eh, za to obrovskou cenu platí právě dělnická třída v Řecku, eh, tedy platí za to celá země eh, svým krachem. A proto by mě zajímalo, co na, eh, uděláme se živými fondy v USA, v Londýně a jinde. Jakým způsobem o tom uvažuje vaše vláda? Eh, jak postupovat proti diktátu těchto hedžových fondů a finančních institucí? A Dále zmínil jste, že eh, ten, na tento obchod se s podezřením dívají pracující ve Spojených státech a instinkt americké dělnické třídy se nemílí eh, protože skutečně tento obchod není v jejím zájmu, ale naopak v zájmu velkých mezinárodních korporací, které z volného obchodu těží a to vše na úkor e, pracujících, kterým se snižují mzdy, zhoršují pracovní podmínky a tak dále. To platí o USA, ale také o řadě dalších zemí světa. Proto bych se, pane velvyslanče, chtěl zeptat, jak e, víte, v 60., 70. a 80. letech americká vláda podporovala e, jak, všechny diktatury, které se objevily v Latinské Americe a jinde. A Eh, to takzvaně v zájmu umožnění obchodu a z toho profitovaly obrovským způsobem americké firmy. Zajímalo by mě, co se změnilo v přístupu eh, současné administrativy. Eh, představuje obchod i nadále aktivitu bez hodnot? která nezahrnuje otázku lidských práv a dalších práv. A co se tedy změnilo v Americe? čínské vládě a jejich postojích. A pokud se něco změnilo, ptám se, proč vaše administrativa i nadále výrazně podporuje státy, které eh, výrazně eh, porušují lidská práva, včetně Izraele. Například masakr lidí přicházejících humanitární eh, pomocí do Gazy. A obdobně Honduras například. Jakým způsobem můžete ospravedlnit trvající eh, vztah s takto narychlo připra- se ušitou vládou, eh, která byla výsledkem převratu a Dále současná ropná skvrna v Mexickém zálivu, eh, která dělá obrovské starosti eh, pracujícím v Americe, eh, těm, kteří chrání životní prostředí a dalším. Jaké jsou implikace hlubokomořské těžby ropy a podobné katastrofy? Na závěr tohoto prvního kora Evropští svobodní demokraté. Pane eh, Vesanče, já mám postgraduální studium v Harvardu, žil jsem ve Spojených státech 8 let. Eh, já kromě toho mám eh, ještě tu výhodu, že vlastně po mém předku hraběti z Darmosu je také pojmenována část vaší školy v Harvardu. Takže skutečně eh, mám eh, privilegium zde eh, hovořit. Také jsme věnovali obrovské částky na výstavbu knihovny. Já teď budu hovořit s vámi jako upřímný přítel. Chtěl bych skutečně se obrátit na Spojené státy s s prozbou, aby se skutečně, aby si uvědomila, že, Spojené, že um, Evropská unie byla vytvořena jako něco, co má být protiamerické. americké Eh, Evropská unie chce mít své vlastní například ozbrojené síly, což by pochopitelně osabilo eh, NATO. NATO, které bylo vždy garantem míru během posledních 50 let zde v Evropě. Co se týče obchodu, eh, vždycky zakladatelé Evropské unie měli v úmyslu stát se jakýmsi konkurenčním blokem Spojeným státům. A proto velice podporuji všechny snahy mého Eh, nového přítele, aby eh, s touto politikou přestal. Eh, můj kolega, který není ze stejné strany, se o některých věcech již zmínil. Pochopitelně, že eh, eh, nejsou schopni se zbavit eh, prvku protekcionismu v tom smyslu, že se snaží získat peníze v Evropě a tím ochuzovat vlastně, promiň Joe, evropské Eh, důchodce. Já bych eh, vás eh, chtěl požádat, pane velvyslanče, abyste pohovořil o tom, jak jsem zděšen nad tím, jaký šlendrián existuje ve Spojených státech a také tady v Evropě. Vy jste se zmínil o Lisabonské smlouvě a také o tom, že existují základní naděje spojované s touto smlouvou s úctou vám musím ale oponovat, že zase ty naděje nejsou takové, jak vy si je představujete. Myslím si, že to jsou naděje pouze pro tu elitu, která si přeje vytvořit evropský superstát e, tato myšlenka nemá podporu mezi e, lidmi a proto také nemá žádnou demokratickou legitimitu. A teď k vašemu poslednímu bodu, což je také můj poslední bod, vy jste řekl velice jasně a velice eh, krásně, že budeme hodnoceni podle toho, jakým způsobem jsme reagovali na eh, finanční krizi, ale mnozí argumentovali, včetně eh, Paula Volkera, což je poradce vaší vlády, a já s tím souhlasím, že geneze finanční krize Ehm, v souvisí s odstraněním eh, Stigela, Stigelova eh, zákona. Ehm, já jsem eh, již o tom hovořil v tom smyslu, že krize v podstatě vznikla ve velkých obchodních bankách, nevznikla u alternativních investičních fondů. Ale tato krize v každém případě Eh, ukázala, jaké je euro jako jakási neměna, eh, jako eh, věc, která souvisí s chybou svatého Andřeje. Myslím si, že my jsme ukřižováváni ve jménu tohoto eura. Uh, a opět jako velice upřímný přítel Spojených států, to je moje poslední věta, eh, bych se chtěl, eh, bych chtěl požádat pana eh, velvyslance, aby se postavil na stranu lidí a ne na stranu nomenklatury, která je nedemokratická, nezodpovědná a většinou je to vlastně politický establishment, který nebyl nikdy zvolen. Jak vidíte, pane velvyslanče, my jsme daleko více eh, diverzifikované politické schromáždění než americký kongres. Čili tím končí první kolo našich otázek a teď bych dal slovo opět vám, abyste na ně reagoval. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, dostal jsem skutečně obrovské množství otázek a také velice eh, rozvětvených otázek, abych to tak řekl. Pokusím se nějakým způsobem schrnout své odpovědi. Pane Kaspary, vy jste eh, položil první otázku, která, se, která souvisí s koordinací kroků na finančních trzích. Já nesouhlasím s tou vaší premisou, když jste říkal, že zatím neexistuje dobrá koordinace na finančních trzích. Myslím si, že je zřejmé, že bychom mohli eh, postupovat eh, lépe, ale krize eh, v roce 2008 ukázala, že pokud dojde k takovéto obrovské krizi, tak to představuje obrovskou hrozbu pro naše kolektivní hospodářské zdraví a v tom případě naše vlády mají tendenci na tom pracovat společně. Odkazuji vás na spolupráci v rámci G8 kde vlády skutečně byly schopné se dohodnout na té základní reakci na tu krazu, to znamená stimulovat eh, utrácení a také nový typ regulace. Myslím si, že to je příklad dobré spolupráce. Myslím si, že eh, eh, reakcem Evropy a těch 750 milionů, které byly určeny pro banky, že tato reakce byla skutečně mimořádná. Pochopitelně, že bychom mohli dělat více, mohli bychom to také dělat rychleji, ale přesto si myslím, že i na tomto příkladu, eh, z tohoto příkladu můžeme čerpat určitou naději. Kromě toho jste se také zmínil o tom, eh, respektive hovořil jste o TEKu, o té transatlantické hospodářské radě. Myslím si, že bychom neměli vnímat TEK jako tu jedinou věc, kterou máme k dispozici. Je to pouze jeden prostředek. Já souhlasím s panem Martinem. Myslím si, že všichni eh, jsme zklamáni eh, tím, jak se vyvíjí spolupráce v rámci TEKu, ale přesto si myslím, že i zde jsme svědky nové energie, Eh, která je jaksi pumpována do eh, teku. Myslím si, že jsme se hodně poučili z minulých zkušeností. Poslední schůze teku byla skutečně takovým eh, přechodem, protože dochází k určité přechodné situaci tady u vás, u nás také. V současné době všichni ty aktéři, noví aktéři už zaujali svá místa, jak tady v komisi, tak také v americké vládě. Myslím si, že eh, v současné době existují nové snahy nějakým způsobem oživit eh, celý tento proces teku. Eh, tím reaguji i na otázku pana Martina. Myslím si, že je opravdu velice důležité, abychom nějakým způsobem eh, si určili priority pro práci TEKu. Eh, můžeme si říct, jaký je tedy plán, co už bylo uděláno. Já mám teď dokument, který asi 3 cm tlustý, kde se hovoří o všem tom, co TEK by měl dělat. Jak můžeme očekávat, že ty nejdůležitější věci se udělají, jestliže budeme chtít dělat všechny věci najednou. Myslím si, že v době krize bychom měli skutečně se podívat do toho plánu a říct si, v tomto plánu je nejdůležitější to, to, to, stanovit si priority tak, abychom skutečně zajistili ty hlavní věci, to znamená hospodářský růst. Eh, DG obchod eh, plus americká vláda. Myslím si, že v této oblasti skutečně již dělají určitý už dosáhli určitého pokroku. Pane Kaspare, vy jste se mě také ptal na to, jestli eh, americký kongres hodlá mít zastoupení tady v Bruselu. Já jsem si nemyslím, že by v současné době k tomu eh, probíhala nějaká aktivní diskuse. Já jsem o tom alespoň nic neslyšel. Eh, co se týče zdvojnásobení objemu obchodu, to je mimořádně ambiciozní cíl, eh, který vyhlásil náš prezident, ale on je si vědom toho, že jestliže chceme vytáhnout náš hospodářství této krize, tak musíme eh, se spolehat právě na export a také v této oblasti děláme eh, maximum. Není to žádný žádná hra s nulovým výsledkem. Pan Malten ostatně tady uvedl číslo, na se o více než 4 triliony Eh, dolarů v hospodářské činnosti. Jestliže tedy hospodářská činnost ve Spojených státech se nějakým způsobem vztahuje k tomu, co se děje v Evropě, tak prospěch z toho máme všichni. Eh, pane Kazaku, vy jste se mě ptal na ta jednání v rámci kola v Doha. Uh... Eh, velvyslanec Kerik se zmínil, eh, a je to také jakési moto pro naši vládu, zmínil o tom, že jestliže máme úspěšně dokončit eh, tento další kolo jednání z Douha, tak budeme potřebovat dohodu, která bude vyrovnaná a také ambiciozní. A já vám upřímně říkám, že potřebujeme ze strany rozvojového světa, to znamená toho pokrok toho, toho rozvojového světa, který již dosáhl určitých uh, Eh, úspěchu. Od nich potřebujeme mít větší angažovanost, potřebujeme mít eh, dohodu, která potom by byla ratifikována v této oblasti také americkým senátem. Eh, pracujeme na těchto jednáních, pohybujeme se v novém směru, pozitivnějším směru a doufáme, že z toho budeme mít také konkrétní výsledky. Eh, spolháme se také na pomoc Evropské unie. Doufáme, že nás podpoříte ve snaze získat tyto závazky ze strany těchto zemí. Myslím si, že jak Evropská unie, tak rozvojový svět si uvědomuje, co je v současné době potřeba. Doufám, že se dál budeme pohybovat v pozitivním směru. Vy jste Eh, se také zmínil o otázce transparentnosti v těchto jednáních. To je věc mimořádně delikátní. Já jsem eh, většinu své profesní kariéry strávil při jedna, do, vyjednávání obchodních smluv. Pochopitelně jako vyjednavač eh, víte, jak velice důležité vyjednávat, pokud e, řeknete na sebe vlastně všechno. Já si myslím, že v této oblasti také musí existovat určitá rovnováha. Pochopitelně, že potřebujeme transparentnost, protože to vyjednáváme jménem našich e, občanů, ale v takovýchto jednáních musí být e, také určitá rezervovanost. Jinými slovy, nemůžete vyložit všechny karty na stůl a čekat, že něco podobného se stane i na druhé straně. Alespoň to je můj názor. Pan Kamal já jsem špatně to asi vyslovil, já se omlouvám, pan Kamal. Um, Myslím si, že jste eh, skutečně zde eh, navrhl něco velice zajímavého, když jste hovořil o tom, že je potřeba odblokovat ta jednání v oblasti zemědělství. Je pravda, že často se dostaneme do takové patové situace v těchto jednáních a tak se z těchto jednání vlastně stává další překážka v tom, jak můžeme pokročit dál. Myslím si, že jedna z věcí, která by byla skutečně mimořádně významná a která by nám pomohla dostat se trošku dopředu v těchto jednáních, by bylo, kdybychom se zbavili některých těch nejkomplikovanějších eh, problémů. Já si myslím, že to je to otázka toho geografického původu, dále potom je to otázka klonování, otázka eh, geneticky modifikovaných organismů. To jsou všechno věci, které já vím, že na této straně eh, oceánu jsou velice iritující. Pardon, že, že nás irituje to, že tyto věci se skutečně nehýbou z místa. Eh, dále jste se mě ptal také na tu dohodu s Koreou o volném obchodu. Já nevím, eh, jestli z toho vyplývá něco, co by pro vás bylo užitečné. Myslím si, že ta dynamika eh, je úplně odlišná. Vy jste se zmínil o automobilovém průmyslu. To je také problém, se kterým se v současné době potýkáme. Vím, že náš prezident stojí o to, aby se to dojednalo ještě za jeho vlády a zcela určitě Eh, se angažuje v tom, aby se i v této věci věci hnuly z místa. Pane Higginsi, vy jste hovořil o celé řadě věcí, položil jste celou řadu otázek, jedna z nich souvisí s finanční regulací, eh, řekl jste, že Spojené státy jsou zodpovědné za finanční krizi. Já si myslím, že už skutečně e, tohle je za námi, e, to období, kdy jsme se neustále snažili prstem poukázat na toho, kdo to všechno způsobil. Zkrátka, teď nám nezbývá, než abychom to všichni společně vyřešili. E, takový příběh z mé rodiny. Můj otec byl malý obchodník, um, Eh, můj otec je afroameričan a jeho podnikatelský partner byl eh, Běloch. Eh, měli obrovské problémy ve svém podnikání, neustále si kladli otázku, jak vůbec budou mít dost peněz na to, aby zaplatil svým zaměstnancům. A potom můj otec se obrátil na tohoto člověka a řekl mi, možná jsme sem přijeli v různé lodi, na různých lodích, ale teď jsme ve stejné lodi. Eh, a to je pravda. A já vám mohu říci, že ta eh, krize eurozóna je také produkt Evropy, ale jak, v čem, k čemu nám to pomůže? Nám to nepomůže nic, něco vyřešit. My zkrátka teď eh, jsme součástí té obrovské finanční celosvětové sítě a musíme to celosvětově řešit. Vy jste řekl, že jsme vůbec nic neudělali eh, v oblasti finanční reformy. To není vůbec pravda. V současné době eh, kongres diskutuje jeden asi vůbec nejdůležitější návrh zákona od doby deprese, od doby té krize ve 30. letech. Je velice důležité, aby všechny ty zákony prošly Eh, kongresem a aby zase tady v této oblasti byla koordinace s Evropskou unii. Eh, komisař Barnier byl nedávno v Washingtonu a by hovořil právě o této otázce a skutečně bylo povzbudivé, eh, byly povzbudivé výsledky těchto jednání a myslím si, že můžeme konstatovat, že teď se nám daří skutečně ne snad v určité harmonii, ale určité, s určitou mírou koordinovanosti v těchto věcech pokračovat. Já nesouhlasím s tím, co jste říkal o tom, že naše eh, politika volného obchodu vůbec nebere v úvahu věci, eh, které souvisejí s eh, životním prostředím, a také s pracovně právními otázkami. Myslím si, že prezident Obama několikrát opakoval, že mu skutečně životní prostředí a otázky pracovně leží na srdci. Je to věc, kterou řeší téměř každý den. Pane Dartmusi, Aha, ještě tu otázku eh, Izraele. Eh, já se omlouvám, já jsem eh, zatím se k tomu nevyjádřil. Včera jsme byli svědky eh, tragédie, ke které došlo na moři. Eh, týkalo se to eh, té humanitární pomoci, která mířila do Gazy. Náš prezident k tomu vydal okamžité prohlášení. Já skutečně nevím, co bych tomu řekl. Kromě toho, že Předtím ještě, než uděláme jakékoliv závěry, tak musíme přesně vědět, co se vlastně stalo. Myslím si, že kdykoliv se něco takto závažného stane, je potřeba eh, porozumět tomu, jaká jsou fakta, co se vlastně stalo a potom na to reagovat způsobem, který je tomu odpovídající. My neslyšíme pana Higginse. Já si nemyslím, říká pan velvyslanec, že bychom měli k dispozici všechna fakta. Pane Darsmuthi, já bych eh, reagoval na všechna ta vaše prohlášení, na všechny ty vaše otázky asi jenom jednou poznámkou. A sice vláda Spojených států eh, nezdílí váš názor eh, o tom, že jsme euroskeptici. Vzpomeňte si na Marshallův plán. Už tehdy jsme podporovali Evropu. My jsme si mysleli, že nejen, že to je dobré pro Evropu, ale že to je dobré i pro Spojené státy. A to se také ukázalo jako správné východisko. Já bych vždy podporoval evropskou integraci. Vy jste uh, hovořil o řadě e, aspektů. Já nevím, vy jste říkal, že Evropská unie podkopává funkčnost NATO. My si to nemyslíme. E, my si nemyslíme, že silné NATO e, je nějakým způsobem nekonsistentní se silnou bezpečnostní politikou Evropské unie. Takový je náš přístup. Já nevím, možná, že jsem na něco nereagoval. Pokud tomu tak je, tak mi to připomeňte. Jinak si myslím, že můžeme zahájit druhé kolo Uh, děkuji, děkuji pane velvyslance. Můžete tady ještě s námi pár minut setrvat? Ano, takže teď dám slovo těm poslancům, na které se nedostalo v první kolem eh, za EPP Pablo. Děkuji vám, pane velvyslanče, za návštěvu tohoto výboru. Souhlasím s vámi v tom, že obchodní výměna nabízí obrovské příležitosti a právě obchodní politika na celém světě eh, má zásadní význam také pro vývoj Evropy. Historie ukázala, že právě eh, vztahy s USA jsou pro Evropu eh, snad nejdůležitější rozhodně, mají zásadní význam pro budoucnost Evropy. Teď, když máme novou komisi, musíme brát v úvahu zásady multilaterálního dialogu a je nezbytné splnit všechny podmínky účinného transatlantického obchodního partnerství. A právě pro takové účinné partnerství obchodní výměnu musíme eh, brát v úvahu transatlantický dialog. A když hovořím o transatlantických eh, eh, hospodářských vztazích, tak jak eh, to vedla publikace od Hamiltona, když zdůraznila, že USA a EU budou i nadále největšími obchodními partnery přes současnou ekonomickou krizi. Zajímalo by mě, jaké síly by mohly právě toto ještě zvýraznit, jakým způsobem by mohla EU a USA spolupracovat a zda i nadále existuje možnost vytvoření zóny volného obchodu mezi USA a EU. Děkuji vám mnohokrát za zelené Karl Schlitter. Já bych rád navázal otá- na otázku o akta a možná na to, co jste zmínil o svém otci nebo dědečkovi a jeho obchodnímu partnerovi. Nemůžeme aplikovat obchodní logiku na dohodě, která je spíše právní povahy a utváříte legislativu jménem veřejnosti, niko, nevstupujete do soukromo právní obchodní dohody a toto vaše vláda používala také jako výmluvu, proč nezveřejnit dohody eh, v souvislosti s vyjednáváními z EU. Kdyby my jsme vám předložili nějaký materiál, použijete toto jako výmluvu, proč to nezveřejnit, když je to předmětem interního vyjednávání, ale představ představte si, EU už předložila e, vaš, e, svou vyjednávací pozici, před kým ji máme ještě tajit. Stejně tak, když vy jste nám dali svoje stanoviska, e, proč diskutovat o tom, zda je to ještě tajné či odtajněné a namítali byste nám, kdybychom my to chtěli podle vlastních pravidel a postupů zveřejnit. A další otázka, velmi stručně, ale zajímavě jste se zmínil o klonování hormonech a geneticky modifikovaných eh, organismech, o tom, jak toto irituje vztahy eh, e usa ale důvod eh, to, té iritace je, že se to neřeší Kdybychom se snažili to řešit, shodli bychom se na tom, že ve VTO existují pravidla eh, pro dotržování etických, morálních a ekologických eh, podmínek pro eh, omezování obchodu. Možná veřejnost vnímá GMO určitým způsobem, žádá si vědecké hodnocení, nebo je to etický problém, stejně jako uklonování, protože někdo má etickou výhradu ke klonování. Já bych dokonce proti tomu bojoval i z vědeckých důvodů, že to poškozuje to zvířata, stejně jako u hormonů. Možná by řešením tady bylo eh, přijetí určitých výjimek a pak už ta iritace, to podrážení zmizí. A otázka tedy zní, pokud budeme vycházet skuteč, ze skutečných etických a morálních hodnot a nejenom z eh, etického z, z, z, zájmu o sebestředné obchodování. Nyní Michael Fires, Alde, děkuji vám, vážení kolegové, vaše excelence, děkuji vám za návštěvu v našem výboru a příležitost diskutovat s námi o nejrůznějších otázkách. Rád bych se zaměřil na otázku, o níž tady hovoříme. Před sto lety bojovaly průmyslové země o suroviny. Po mnoho let jsme si mysleli, že už jsme se s tou situací vyrovnali, ale tady nehovořím o energii a ropě a zemním plynu, ale také o dalších nerostných surovinách, litiu, křemíku e, dalších. A my na půdě tohoto výboru diskutujeme o tom, jak zajistit přístup evropským podnikům k nerostným surovinám. Zajímalo by mě, zda vidíte příležitost společného jednání mezi EU a USA, ehm, jakým způsobem se vyrovnat těmto závodům o ehm, nerostné suroviny Hammertolskue. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, a děkuji i vám, pane velvyslanče, za vystoupení a odpovědi na otázky. Já si dovolím zaměřit se na tři témata, která už tady byla nadnesena. Prosím o stručnost. Ano. Nejprve ehm, Rada pro transatlantickou ekonomickou spolupráci. Komisař Karl Gucht eh, zdůraznil nutnost radikální změny. Jakým způsobem si myslíte, že by tato radikální změna měla být realizována a co by měla obsahovat? A eh, na jaké úrovni bychom měli spolupracovat v rámci eh, dialogu zákonodárců přes Atlantik, tak jak se máme sejít v Madridu. Eh, a dále k VTO. Eh, v roce 2008 eh, USA odstoupila z vyjednávání, která byla zablokována, odmítli balíček. A to pro mě znamená, že není perspektiva konstruktivního přístupu USA k vyjednáváním a několik skupin v parlamentu, několik poslanců tedy už zmínilo, že by preferovali eh, nový začátek těchto vyjednávání. Jak, jakou vidíte perspektivu? Já vím, že pan předseda se v tomto se mnou neschodne, ale zajímalo by mě, jak vy hodnotíte eh, takový to nový začátek ve vyjednávání. Uh, a jakým způsobem toto bude možné eh, krátkodobě zorganizovat, protože mezinárodní situace byla ovlivněna současnou hospodářskou krizí a dále k akta. Ještě k tomu, co řekli moji kolegové, bych se rád zeptal, zda si nemyslíte, že je nesprávné přistupovat k záležitosti akta, ještě než se více eh, zorganizují tyto věci, protože v rámci dohody akta diskutujeme také za další země a diskutujeme také především za země rozvojové, které jsou pak eh, ovlivněny situací, která vznikne na základě dohody a oni se pak mohou k dohodě připojit nebo ne. Nebylo by naopak lepší, využít existující rámec mezinárodních dohod pro přejednání všech otázek týkajících se ochrany duševního vlastnictví, abychom se dohodli, vyhnuli takovým problémům, s nimiž se potýkáme nyní. Děkuji vám. Petr Šťastný z EPP. Děkuji vám. Vaše excelence, vítám vás na půdě tohoto výboru. Děkuji vám za vaše vystoupení a naprosto s vámi souhlasím ve vašem vystoupení. Děkuji vám také za práci, kterou jste odvedl na prohlubování vztahů EU, eh, e USA, respektive Evropský parlament a USA. Eh, zmínil jste už všechny aspekty, o kterých jsem chtěl hovořit. Tak a dalších. Možná byste mohl pár slov zmínit ještě o jedné věci. Já když jsem sem přijel, tak jsem transatlantické obchodování sledoval a vzpomínám na to, že i v nejtěžších dobách recese po roce 2000, kdy probíhala také eh, hospodářská recese, byl eh, obchod z USA oddělen a rostl o více než 17 a myslím si, že když něco takového jsme dokázali dosáhnout celkem nedávno, budeme moci na to navázat a to prospěje všem. A jakou úlohu v tomto může sehrát TEK? Protože ten byl s tímto záměrem eh, vytvořen, abychom se bránili určité újmě a měl nabídnout určitou injekci. Zajímalo by mě, Eh, zda bychom se o něco takového mohli pokusit. A nyní k Jižní Koreji. Já jsem v poslední době diskutoval s představitelem americké administrativy eh, o obchodních záležitostech ve vztahu s Koreou a on eh, uvedl, že toto je záležitost, která v souvislosti s automobilovým průmyslem eh, leží v šuplíku eh, v americké administrativě. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, říkal jsem si, možná bychom měli více spolupracovat, protože je to v našem i vašem zájmu dosáhnout rovných podmínek pro hospodářskou soutěž, abychom vytvořili rovné podmínky na obou stranách. Ehm, a e, pokud něco takového e, utvoříme, tak bude možné získat něco navíc pro e, průmyslové odvětví, které je pro vás i pro nás nesmírně důležité, především jako významný zaměstnavatel. A to bude uspokojivé pro všechny strany. Děkuji. Pane Veselinče, stejně jako můj kolega Dart, E, I já jsem chodil na americkou univerzitu, na univerzitu Pilsilvány a e, nevím, zda právě e, tím mám vysvětlovat určitý euroskepticismu. Já jsem také hlasoval proti směrnici AIFM protože si myslím, že by měla skutečně ničivý dopad Eh, například v Londýně eh, taková společnost investuje do softwarové firmy, která vytváří pracovní místa ve Velké Británii a říká, pokud bude schválena tato směrnice, tak můžeme všechny naše evropské provozy uzavřít. A já jsem skutečně velice těžko zvažoval, proč ministerstvo země, zahraničí USA nevidí, jaká je realita. Eh, eh, podívejme se například meniální program v EU, který bojuje proti Hollywoodu a všem jeho aspektům. Podívejme se, jak EU eh, e snaží podkopávat na to. EU je především frankofonní, socialisticky zaměřená, protekcionisticky zaměřená, zatímco Amerika je kapitalistická, anglofonní a provolný obchod kdy se ministerstvo zahraničí u vás probudí a e, bude vnímat realitu takovou, jaká je. E, ano, my tady hovoříme všichni anglicky teď. E, pane velvyslanče, dovolím si také osobní poznámku. V poslední době jsem navštívil Washington s delegací Evropského parlamentu a velký dojem na mě udělal eh, protiobchodní eh, postoj, který jsem tam zaznamenal jako kdyby to bylo vnímáno pouze stranicky. Eh, to klima bylo nastaveno proti otevření volného obchodu. A další dojem, který jsem získal, je, že my, Evropané, jsme ochotnější prohlubovat transatlantické obchodní vztahy, než jsou představitelé amerického kongresu. Tam nikoho vlastně eh, nezajímá tato e, spolupráce. A jaké jsou příčiny této zahleděnosti do sebe sama, kterou zaznamenáváme na americké straně? Jakým způsobem ty postoje otevřít? Jakým způsobem e, utvořit prostředí, které bude naladěno pro, obchodně, e, pro obchodní výměnu s Evropou, lepší obchodní vztahy, protože bychom mohli neustále výjíždět do Washingtonu, s nadějemi, eh, že se nám podaří něčeho dosáhnout, že se nám podaří zdokonalit hospodářské vztahy s USA, vracíme se eh, poněkud zklamáni, eh, protože se stejným zájmem se na druhé straně nesetkáme. Ehm, sdílíte tento můj dojem a myslíte si, že by šlo situaci nějak vylepšit? Protože to je něco, co si odnáší každý Evropan, který se do USA vydá. Pane předsedo, já odpovím na vaši otázku jako první, protože jste předseda. Sdílím vaše obavy. Myslím si, že eh, v USA rozhodně najdeme eh, skupinu voličů, která nepodporuje obchod s Evropou v souvislosti s určitým nedostatkem znalostí o výhodách vzájemné obchodní výměny a také se nacházíme ve velmi těžké ekonomické recesi. A mm, samozřejmě USA v tom nejsou sami, ale když lidé přicházejí o práci nebo ve svém okolí e, jsou lid, e, mají lidi, kteří přišli o práci, bojí se. A obchod rozhodně není mezi jejich prioritami a právě proto Velvyslanec Kirk věnoval spoustu času cestám po USA a snahám informovat občany o výhodách vzájemného obchodu a o tom, jak obchod zvyšuje produktivitu, efektivitu a jak nakonec vede k vytváření pracovních míst a také je skutečně vytváří. Souhlasím s vámi v tom, že je to velice náročný problém a co se týče zdokonalení hospodářství, tak to si bude žádat plnou práci nás všech, kteří ve volný obchod věříme. A pokusím se také reagovat na ty další otázky, ehm, například otázky od Oteku, eh, pana Šťastného, eh, pana Pidegana a dalších a ve vyslovování těch vašich jmen se zlepším, říká pan vyslanec. A nyní Transatlantické zprávské radě eh, a také o dialogu zákonodárců. To tedy zmínil, myslím, pan Schulz. Proběhne zasedání zákonodárců v transatlantickém dialogu za nedlouho Jde o velice důležitý mechanismus, ale i tady musíme dělat víc. Myslím si, že dialog mezi tímto parlamentem a e, kongresem USA si žádá zaměření se e, na řešení otázek, které jsou aktuální. To nám dosud chybí. A měli bychom se spojit na řešení těchto problémů. Měli bychom zvolit témata, e, která jsou průřezová a důležitá pro oba naše orgány. Finanční reforma, e, to je aktuální téma v USA a blížíme se Eh, dokončení právních úprav pro tuto oblast. To je pro nás důležité, je to důležité také pro světovou ekonomiku, aby USA a EU eh, jednali koordinovaně v této oblasti. To je dialog, který by měl probíhat mezi odpovídajícími představiteli. Eh, Sharing Bowles by měl diskutovat s Anim Frankem a Chrisem Dodem v Senátu USA a měli bychom se dělit o informace. A e, o kongresmenech jsem se trošku poučil, myslím, že to platí i e, pro europoslance, že mají spoustu práce, i vy máte spoustu práce a nemáte čas jen tak jíždět na zasedání, abyste navázali vztahy, ale jezdíte na zasedání, kde se projednávání e, jí důležitá a relevantní témata a my se těšíme na restrukturalizaci tohoto dialogu, aby se více zaměřoval na relevantní aktuální otázky. Eh, pan Šadr eh, se ptal na akta a na transparentnost v těch vyjednáváních. Jak už jsem zdůraznil, uvědomuji si, že vyjednávání v soukromoprávním kontextu se liší od vyjednávání v kontextu veřejnoprávním, ale ta vyjednávání mají také podobnosti. Jsem přesvědčen, že kdybychom měli myšlenku eh, úplné transparentnosti,

zakomponovat do jednání. To znamená, že v každé fázi budeme zveřejňovat všechno, co děláme. E, povede to nakonec k menší upřímnosti a menšímu objemu výměny informací. E, a já si myslím, že je nutné nalézt rovnováhu mezi těmito postoji a tu rovnováhu opravdu musíme najít. A zmiňujete také klonování a GMO e, tím, že nás iritují možná, to zaznělo trochu pejorativně, ale my eh, rádi necháme vědce, aby o tom rozhodli. To je také postup ve VTO. Bohužel se však příliš často setkáváme s tím, že nerozhoduje věda, eh, ale někdo jiný o výsledcích těchto jednání. A to je nešťastné. Myslím si, že eh, řada představitelů institucí EU usiluje o zavedení eh, vědeckého úhlu pohledu v rozhodování o této problematice a to je velmi pozitivní. Bohužel připomínku neslyšíme. Ne, to jsem neřekl, říká velvyslanec, ale záležitost, kterou znám například klonování, já tady nevidím etický problém, protože eh, je to záležitost čistě vědecká a věda by o tom měla rozhodnout. Co se týče geneticky modifikovaných organismů, pokud vím, tak eh, pokud tam vyvstávají etické problémy, myslím si, že jsou to spíše problémy vědecké povahy a měli bychom právě z vědy vycházet, když budeme o těchto záležitostech rozhodovat. A také myslím, že vy nebo Pan Schulz se ptal na eh, dohodu eh, VTO a zmínil jste, že balíček z roku 2008 byl zamítnut. Eh, s tím nesouhlasím. S tímto tvrzením, protože zástupce americké strany pan Kirk řekl, že Eh, na balíček z roku 2008 se bude dále stavět. Byl to jenom návrh textu, východisko pro další jednání a eh, předpokládáme, že na tom budeme nadále pracovat. A stane se to základem dalšího postupu. Eh, doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku o dialogu zákonodárců. Také jste zmiňoval akta. Já jsem si vaši otázku snad správně vyložil tak, Eh, že se ptáte, zda tedy je možné postoupit dopředu v menším okruhu a pak na to navázat. Já se, eh, nejsem k tomu jednání tak blízko, abych řekl, zda je to plodná strategie. Eh, možná to naopak bude strategie bez zuba, protože jakmile tam, už se tam zapojil širší skupinu, je těžké někoho z toho vybrat a postupovat v jenom skupině užší. A ta obecná dohoda, kterou zatím máme, Eh, představuje eh, určitý kompromis a jednomyslnost, pokud vůbec jednomyslnosti je možné dosáhnout na tématu, které má tak zásadní význam. A pan Šťastný také zmiňoval eh, otázku dohody o volném obchodu s Koreou a zda bychom se mohli poučit v této problematice. Já jsem si vědom toho, že probíhají diskuse mezi USA a EU, e e, určitá výměna postojů a názorů. A nakonec pan Campbell. E, zmínil, stejně jako pan Dartmouth, některé záležitosti. Já jsem chodil na americkou univerzitu a mám také na univerzitách Eh, jako na Harvardu a dalších univerzitě v Pensylvánii řadu eh, přátel a nikdo z nich není takovým euroskeptikem, jako jste vy, pánové, asi chodili eh, na jiné předměty a zapsali si jiné předměty, jinak si to nedokážu vysvětlit, ale snad jsem to vysvětlil dostatečně. Prostě se neschodneme rozhodně. Eh, náš prezident je multilateralista a zdůrazňuje, že instituce EU jsou pozitivní pro Evropu a tím pádem také pozitivní pro USA eh, věřím, že jsem snad odpověděl na maximum otázek. Omlouvám se, pokud jsem někomu na otázku neodpověděl. Dám slovo opět vám, pane předsedo, a děkuji za tuto příležitost. Děkuji. Toto je pochopitelně pouze jedna eh, příležitost eh, pro takovou otevřenou diskusi, ať již na půdě parlamentu nebo ve Washingtonu, nebo také v Ženevě, kde máme společné eh, známy, zájmy, ale také se v některých věcech neschodujeme. Takže bych se s vámi rád rozloučil a těšíme se na vaši další návštěvu. Ještě jednou moc krát děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Eh, Kolegové, vraťme se teď ehm, eh, k ostatním bodům, které ještě máme na pořadu jednání. Předtím, než přejdu k bodu 13, dovolte, abych vám Eh, připomněl, že zápis eh, ze schůze eh, koordinátorů, která se konala před obědem, že tento zápis vám byl dán k dispozici a do konce dnešního zasedání bychom je měli schválit, pokud do té doby od vás nedostaneme nějaké námitky. Pojďme tedy teď k bodu 13. Je to druhá výměna názorů o dodatku nařízení eh, Rady zavádějící mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU či s tímto procesem spjaté. Jak víte, tento návrh má za cíl eh, rozšíření platnosti eh, eh, nařízení Rady z roku 2009 až do roku 2015, vzhledem k tomu, že právní základ teď spadá pod obyčejný postup. Komise se rozhodla převést toto dosie na parlament Spravodajem eh, k tomuto nařízení jsem já sám. Já nemám eh, nic proti těm zásadním změnám, eh, které nám dala komise k dispozici. Nicméně je potřeba si uvědomit, že se tady hovoří o určitých pravomocech a kompetencích, které nevycházejí z rozhodnutí komitologie 19, eh, eh, Teď máme určité zkušenosti s delegovanými akty a také s implementujícími akty. Teď tedy se jedná o implementační eh, kompetence, které nespadají do rámce komitologie. Proto já jako předseda INTE a také jako zpravodaj navrhuji určité pozměňovací návrhy které souvisejí s eh, implementací tohoto doporučení tak, aby odpovídaly Lisabonské smlouvě. Ale předtím, než eh, se vydáme touto cestou a předtím, než navrhneme eh, tyto pozměňovací návrhy, velice rád bych si vyslechl vaše názory a také názory komise k této otázce. Takže dovolte, abych nejprve dal slovo členům výboru. Eh, jedná se tedy o mé připomínky eh, k k té podstatě této, tohoto nařízení. Pokud nikdo eh, nemá zájem se k tomu vyjádřit, tak vyzvu zástupce komise, pana Rubinačiho, který bude hovořit jménem komise. Máte slovo, pane Rubinači. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, vzala v úvahu všechny vaše připomínky, eh, hlavně tedy tu připomínku, která se týká toho, že jsme vám neposkytli informace o tom, jak bychom měli přistupovat k této otázce. Ehm, ehm, mohu vám jenom říci, že komise má v úmyslu zavést ehm, akt omnibus, který by vysvětlil, jakým způsobem se má přistupovat k těmto věcem podle Lisabonské smlouvy a podle komitologie. Eh, úmyslem eh, naším úmyslem je, abychom toto vám dali k dispozici ještě před eh, letními prázdninami, tak abyste se k tomu mohli vrátit hned, až se tady zase sejdeme. Eh, myslím si, že je potřeba konstatovat, že my bereme v úvahu všechny obavy, protože eh, pochopitelně tyto věci se budou vztahovat i k pozměňovacím návrhům, eh, k jiným dokumentům. Naším úmyslem je věnovat se těmto nařízením postupně, jednom po druhém ehm, protože nám jde o to, abychom zajistili konsistentnost Ehm, tento dodatek eh, nařízení by měl být přijat eh, v relativně krátké době, eh, protože jinak západní ehm, Balkán a Kosovo by nemohly mít výhody z těch obchodních výhod. Jinými slovy se na vás obracíme s prozbou, abyste nám důvěřovali v této věci, ale jak jsem již řekl, pracujeme na tom návrhu Omnibus, chceme ho vypracovat co nejrychleji a čili asi to je všechno, co vám k tomu teď mohu říct. Děkuji. E, vzhledem k tomu, že nikdo jiný nepožádal o slovo, já jsem vzal na vědomí tyto připomínky ze strany komise. Já připravím návrh té zprávy e, s předstihem před naším eh, dalším eh, zasedáním 22. června. Co se týče termín pro pozměňovací návrhy, eh, tak ten termín je 24. června, takže byste se měli věnovat tomu mému návrhu zprávy skutečně co nejdříve to bude možné, abyste mohli sformulovat své pozměňovací návrhy. Tím končím diskusi k bodu 13 a můžeme přejít dál k bodu 16 což je zpráva o eh, delegaci do Brazílie. Jak víte, delegace našeho výboru eh, navštívila Brazílii eh, na začátku dubna letošního roku. Zpráva o této misi vám byla dána k dispozici. Já jsem stál v čele této delegace a vzhledem k tomu, že máte tu písemnou zprávu k dispozici, nemám toho mnoho, co bych tomu ještě dodal. Ta písemná zpráva byla vypracována sekretariátem, já jsem ji potom odsouhlasil. Ehm Pavel Zalevský byl také členem eh, delegace, dále Julio Winkler a Helmut Scholz byli také členy této delegace. Můj osobní názor je takový, že ta návštěva byla mimořádně úspěšná. Podařilo se nám eh, dosa- eh, splnit všechny cíle, se kterými jsme do Brazílie jeli. Ta návštěva um, byla realizována na té skutečně nejvyšší úrovni. Měli jsme možnost setkat se se zástupci brazilského kongresu, brazilské vlády, brazilské podnikatelské sféry, jak v Brazílii, tak, v Brazílii, tak eh, v São Paulo. Dali jsme se sešli s ministrem pro vnější záležitosti, to je člověk, který má v rámci brazilské diplomacie mimořádně silné slovo. Potkali jsme Michela Giorgio, což je ministr pro eh, rozvoj a mezinárodní obchod. Dále jsme se setkali také s delegací ministerstva spravedlnosti. Měli jsme eh, celou řadu dalších eh, setkání se zástupci kongresu, senátu Všechno na vysoké úrovni, dále jsme se setkali eh, s předsedy eh, a místopředsedy obou komor parlamentu brazilského. Eh, dále jsme měli možnost pohovořit si se zástupci výboru pro hospodářské záležitosti a obchodní záležitosti, také se zástupci výboru pro vnější vztahy. V São Paulo jsme měli skutečně velice eh, podrobnou diskusi se zástupci odboru, se zástupci podnikatelské sféry také s vynikajícími odborníky a akademiky, kteří působí v brazilském hospodářství a kteří se věnují obchodní politice. Na závěr naše delegace eh, navštívila eh, na předměstí São Paulo eh, závod, kde se zpracovává cukrová třtina a kde se vyrábí etanol. A e, v rámci této návštěvy jsme hovořili také o možnostech budoucího rozvoje tohoto odvětví. Takže to je všechno ode mě. Teď bych e, dal slovo Pavlu Zaleckému, který byl také členem naší delegace a který se zúčastnil všech těchto eh, setkání se mnou. Já už toho nemám moc, co bych k tomu chtěl dodat. Možná jednu věc, která je pro nás důležitá, a sice to, že jedno z témat našich diskusí eh, bylo téma jednání s Mercosurem. Poté, co byla tato jednání přerušena v současné době, skutečně Eh, Brazílie nám jasně řekla, že se hodlá angažovat v tom, aby došlo k dokončení těchto jednání a že chce eh, najít určitý kompromis. Brazílie, jak víte, je eh, významným členem Mercosuru a zdá se, že v současné době zaujímá vůči pozici při těchto jednáních s Mercosurem takže to považuji za velice důležité. Je to také velice důležitá, důležitý signál pro nás. Situace skutečně je jiná, než byla před několika měsíci nebo před několika lety. Eh, je třeba si uvědomit, že ani země, členy, členské státy Mercosuru nebyly schopné se na těch věcech dohodnout sami mezi sebou. Takže to je asi všechno, co bych chtěl dodat. Já nechci naši diskusi dále prodlužovat. Kolega Winkler, děkuji, děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Skutečně mm, všechno již zde bylo eh, řečeno. Já také se domnívám, že to mm, byla velice užitečná delegace, mimořádně dobře připravená. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat sekretariátu a všem eh, spolupracovníkům, kteří s námi jeli do Brazílie. Možná jeden návrh. Myslím si, že jak na diplomatické, tak na politické rovině by asi bylo dobré, kdybychom eh, pokračovali eh, v tom, co jsme vlastně eh, začali. Možná, že bychom měli pozvat brazilského velvyslance zde u Evropské unie, aby nám řekl něco o tom, jak se věci vyvíjejí. A eh, aby jaksi eh, aktualizoval informace o této mimořádně důležité ekonomice. Ještě jednu větu. Pod návštěvě naší delegace v Brazílii jsem měl možnost eh, navštívit další dvě eh, posilující ekonomiky. Eh, jedná se o Čínu a o Indii. Byl jsem v obou těchto zemích v poslední době několik dnů a mohu vám říci, že opravdu bychom ve svém zájmu se měli soustředovat Eh, někteří členové našeho výboru jsou ostatně členy toho krizového výboru a myslím si, že bychom měli se soustředit na eh, to, jakým způsobem můžeme udržet konkurenceschopnost evropského hospodářství, měli bychom se soustředit na malé a středně velké podniky, protože pokud nebudeme na tuto situaci připraveni, mohu vám říct, že ostatní připraveni budou. Harald Scholz, děkuji pane předsedo. Já už jsem měl možnost Eh, představit své eh, původní hodnocení naší cesty do Brazílie. Souhlasím se svými kolegy eh, v tom, že ta delegace skutečně byla také velice dobře načasovaná, protože byla, konala se před summitem Evropská Latinská Amerika, Myslím si, že eh, je dobré, že jsme také zahájili ta jednání, ta jednání, která také souvisí s jednáními v Mercosuru. Já si myslím, že zúčastnit se mezinárodního obchodu je důležité eh, pro jednotlivé země. A je třeba si uvědomit, že Brazílie je skutečným partnerem eh, Evropské unie je to partner, který je přesvědčen, že je schopen přispět eh, k té mezinárodní obchodní výměně a je to partner, který eh, od nás očekává, že mu budeme důvěřovat a že tato míra důvěry bude na stejné úrovni. To znamená, že i my si musíme uvědomit, a pan Winkler to řekl, že Eh, existují ještě další eh, země, které, jejichž hospodářství je na vzestupu a myslím si, že všechny tyto země je potřeba brát s veškerou seriózností a je potřeba, abychom seriózním způsobem s nimi začali jednat podobně, jako eh, jednáme s Mercosurem na té regionální bázi. Myslím si, že bychom se měli soustředit i na tyto různé typy regionální spolupráce. Co se týče toho návrhu eh, kolegy Winklera, já to podporuji, myslím si, že by skutečně bylo velice zajímavé, kdyby mezi nás přišel brazilský velvyslanec, možná, že po volbách eh, v listopadu, to znamená po té, co v Brazílii um, budou známy výsledky voleb a bude tam uh, uh, budou tam noví lidé ve svých funkcích, tak potom bychom skutečně eh, mohli eh, Braseckové sance pozvat, aby nás o těchto věcech informoval. Já bych chtěl se přidat eh, k poděkování sekretariátu. Myslím si, že a také bych chtěl poděkovat těm, kteří připravili tu část naší návštěvy ve městě Brazília. Také bych chtěl konstatovat, že, eh, že se jednalo skutečně o společný podnik, abych to tak řekl, který byl mimořádně úspěšný. Pojďme teď k bodu 17 a 18. Podobreme tyto dva body společně. Opět se jedná o společnou rozpravu k, ke zrušení nařízení Rady 1964 z roku 2005 o celních sazbách pro banány a e, všeobecné dohody o obchodu s banány. E, jak e, víte, loni na podzim jsme podepsali dohodu o nových celních sazbách. Tím se vlastně dostáváme ke konci vůbec nejdelšího obchodního konfliktu, e, to znamená to konfliktu na jedné straně zemí e, Latinské Ameriky a Spojených států a evropských zemí, na druhé straně mnoho zemí e, v Latinské Americe, mezi některými jsou i největší exportéři Eh, si stěžovali, že v podstatě jsou diskriminováni ze strany zemí akt a že eh, je potřeba s tím něco dělat. Eh, VTO podpořil tyto stížnosti v rozhodnutí, které bylo vlastně namířeno proti Evropské unii, takže Evropská unie musí tomu přizpůsobit své politiky v současné době tedy tyto banány se budou dostávat na trh Evropské unie bez jakéhokoliv omezení, ať už celního nebo objemového. Kromě toho země aktu budou dostávat podporu z evropského rozpočtu, tak aby byly schopné reagovat na tuto novou situaci. Dovolte, abych teda teď dal slovo panu Balzánimu, pan, pardon, paní Balzánimu která. Já se omlouvám. Paní Balzány je nová členka našeho výboru, takže se ji omlouvám. Paní Balzány je spravodajkou eh, k těmto eh, dvěma dokumentům a taky dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Připomněl jste ve vašem úvodu k této velice citlivé otázce, že od roku 1993 že v roce 1903 byl zaveden společná organizace trhu pro banány, tehdy ještě v rámci evropských společenství. A od té doby jsme měli velice konfliktní situaci mezi výrobci banánů, kteří dodávají banány na trh Evropské unie. Proč tento? Protože opravdu v rámci vnitřního trhu bylo ustanoveno různé zacházení. Měli jsme naprostou výjimku od všech uh, poplatků, oproštění od, od poplatků a od cel pro eh, výrobce banánů ze zemí AKT. A pak se existovaly dovozní cla pro velké producenty banánů v Latinské Americe. To samozřejmě vedlo k tomu, že producenti banánů v Latinské eh, Americe si stěžovali na tuto úpravu. A v posledních letech to tedy bylo tak, že vždy se stěžovali, byly zde námitky z jejich strany a samozřejmě se se svými stížnostmi obraceli na VTO. V rámci VTO se toho, o tom hovořilo i v rámci kola z Doha a v roce 2009 to vedlo ke dvou dohodám a tyto dohody se nyní předkládají parlamentu. Jistým způsobem si je zde snaha nalézt určité východisko eh, z tohoto dvojího režimu pro výrobce banánů, které samozřejmě, který samozřejmě zatěžuje trh eh, pro tento typ výrobků a zatěžuje eh, konkurenceschopnost jednotlivých partnerů. V rámci dohod s Latinskou Amerikou a s USA jde o to, že bude snižována, nedovozní, snižována dovozní cla pro banány z těchto zemí a má to být sníženo ze 170 eur na tunu na 114 a to do roku 2019 či 2017 podle toho, jak budou eh, vypadat konkrétní pokroky v rámci jednání v kola z Doha. Tak toto tedy je e, připraveno. Máme zde například e, kvótu 750 tisíc tun pro e, výrobce ze zemí AKT. Tato dohoda samozřejmě má dopady na rozpočet, protože to povede který k tomu, že budeme dávat podporu výrobcům kteří mohli do posud dovážet banány do Evropy bez cel. Jejich produkty budou méně konkurenceschopné. Znamená to, že tedy ztratíme v evropském eh, rozpočtu množství vlastních zdrojů protože se nám zmizí dovozní cla na banány. A říká se, odhaduje se, že je to 250 milionů eur do roku 2017. K tomu se tedy přidávají teď přímé podpory pro výrobce banánů a ty jdou asi ve výši 200 milionů eur. Navíc je zde ještě další problém, to je problém, který se týká i mezinárodního obchodu. Totiž to je problém efektivity těchto smluv. Jde o to, zda doopravdy poskytuje možnost, jak se vyhnout dlouhodobě těmto sporům a konfliktům. Již nyní máme různé dohody a je možné, že budou zavedena i cla, která budou pod tou hranicí 114 eur na tunu. Takže samozřejmě v tomto okamžiku je důležité vyslechnout si komisi, abychom správně pochopili, v jakém rámci byla uzavřen, byly uzavřeny tyto dohody, jaký je odhad komise, co se týče účinnosti dohod a jejich dopadů, dopadu na evropské finanční prostředky a jak to v konečném důsledku vypadá v rámci širší souvislosti v rámci VTO. Zdá se opravdu podaří odstranit ty spory, které již existují nyní déle než 20 let. Děkuji, Francesco, já se vám ještě jednou omlouvám, že jsem vás správně nezařadil. Dám slovo komisi. Jan Konča. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za slovo a za vaše pozornost. V souvislosti s touto důležitou dohodou chci zmínit několik aspektů zmiňovaných zpravodajem. Nejprve k historii dohody. Dohoda o banánech má dlouhou historii mnoha let sporů v rámci VTO. Je to, bylo to, doufám, že mohu hovořit v minulém čase, byl to vlastně nejdelší, eh, nejdelší vlekoucí spor v historii Eh, VTO a skutečně je nezbytné a bylo nezbytné tento problém řešit. Poslední negativní výsledek VTO byl z prosince 2008, kdy eh, odvolací orgán ehm, přednes, prohlásil, že spor ehm, s SA Ekvádorem ehm, je veden tak, že EU neplní své povinnosti. Další spor, který představoval důležitý podnět e, v pokračování v jednáních i přes ty obtíže, byla skutečnost, že banány sehrávají důležitou úlohu v kole vyjednávání z Doha e, ve VTO, tedy nezbytnost nalézt odpovídající tarifní přístup k vyjednávání ve VTO banánech. A to také vede k otázce eh, tropických eh, druhů ovoce a preferenčního zacházení. To nás vedlo v roce 2008 velmi blízko k dohodě eh, v rámci jednání VTO v Ženevě, kde jsme doufali, že se nám podaří nalézt řešení a že to řešení bude převratné ehm, v vyjednávání v Doha. To nenastalo ale pracovali jsme spolu s latinskoamerickými partnery na textu, který je věcně blízký tomu textu, který jsme zveřejnili v prosinci 2009. Budeme pokračovat ve vyjednáváních i po vyjednávání z Doha, protože nechceme, aby banány představovaly překážku řešení. A samozřejmě pak jsou další eh, spory, které je nutné urovnat. Cházíme tedy k současné dohodě a ta dohoda zní, eh, tedy se všemi latinskoamerickými státy, které se podílely na řešení sporu v rámci VTO, nebo jsou to státy, které měly určitá práva v souvislosti s rozšířením EU a pak separátní dohoda s USA, eh, která eh, je také dnes předkládána. Eh, k obsahu dohody asi jste dostali text a budete ho určitě dobře znát, jak to tady zpravodaj popsal. A zpravodajka popsal Chci tedy eh, vynechat podrobnosti textu, spíše bych se zmínila o některých specifických otázkách, tak jak to tady bylo zmíněno. Především právní účinky dohody. Pra- dohoda obsahuje komplikovaná právní ustanovení a byly určité pochybnosti o tom, že dokáže vyřešit ten spor. K tomuto bodu chci říci toto na konci období implementace eh, opravdu bude panovat dohod, eh, zájem o dosažení úplného vyrovnání v rámci VTO. Eh, dohoda také uvádí, že konečné urovnání může nastat jenom teprve v době certifikace harmonogramu EU eh, v, u VTO. To patřilo k nejdůležitějším bodům ve vyjednávání, jak tedy má vypadat ta certifikace vůči VTO. Eh, certifikace probíhá právě teď, tak jak byla ukončena implementace dohody a Ehm, my u VTO předneseme svůj nový závazek, tedy nový harmonogram a žádný člen VTO nebude proti našemu novému harmonogramu. Tomuto procesu se říká certifikace a v této chvíli všechny, v té chvíli tedy ukončí, budou ukončeny všechny spory. A mezi tím ještě je důležitý závazek latinskoamerických eh, protistran neoživovat spory, které dosud nebyly ve VTO urovnány. Domníváme se, že ten závěrečný text obsahuje dostatek záruk nejenom pro nás, ale také pro státy Latinské Ameriky, aby zajistil právní eh, jistotu eh, producentům v Latinské Americe, ale také, aby vnesl právní jistotu i pro producenty EU nebo AKT, protože i ti chtějí znát budoucnost banánů, chtějí také vědět, jak se bude k banánu přistupovat v kole z Doha, DDA, e pokud má tedy končit, a že tedy nedojde k dalším škrtům v souvislosti s kolem DDA e a zároveň ehm, zdůrazňujeme stabilní právní rámec, který je pro zhodnutí nezbytný. A rozpočtové dopady my jsme spočítali ehm, o jaká přijdeme cla, 23 ehm, milionů eur ročně a jakmile bude implementován poslední škrt. Ano, Musíme si ale uvědomit, že 200 milionů jsme vyčlenili pro AKT, pro pomoc producentům z AKT. To bude implementováno v zásadě během čtyř let a víme, že toto je součástí diskusí v parlamentu. Vím, že myslím, že komisař Pibalks bude na této půdě přednášet text na výboru DEVE eh, tady eh, v Evropském parlamentu. Děkuji. A zahájil bych diskusi, protože toto je jenom úvodní výměna názorů a vzpomenete si asi, že dnes eh, dopoledne jsme se rozhodli k tomu uspořádat slyšení a požádali jsme také o studii tak jak to navrhla zpravodaj. Chtěl bych zúraznit, že Francesca Valzany eh, patří do skupiny sociálních demokratů eh, a Nyní dávám slovo Lajmanovi a Čekienes EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já na úvod zmíním, že EPP vítá novou dohodu, tak jak ji dosáhla komise v jednání s VTO, tedy jede, eh, jedna sazba pro banány přicházející z latinskoamerických zemí, což nabízí řešení eh, dlouholetého problému z banány, který by měl být formálně vyřešen eh, během certifikace eh, při předložení harmonogramu ze strany EU. Eh, v tomto smyslu musíme zvažovat velice důležité aspekty. Jednak je to důležité pro image EU jakožto spravedlivého obchodního partnera a tato pověst EU byla do značné míry poškozována sporem, který se táhl více než 20 let. A za druhé, latinskoamerické státy eh, nebudou už ochotny na eh, pouhá snížení sazeb, eh, znamená to, že bude možné odstranit jednu z důležitých překážek těchto vyjednávání a e, v tomto smyslu je důležité, že se EU e zbaví své e, doložky nejvyšších výhod z hlediska banánů, což odpovídá současnému současného objemu objemu při ceně 176 eur na 114 eur. V případě Kolumbie a Peru jsou také vícestrané dohody, které byly sjednány a tarif eh, za banány klesne na 75 eur na tunu. A také byla zajištěna pojistka, která má kontrolovat příliv levnějších banánů na trh EU. Eh, skupina EPP si uvědomuje, že snížení tarifů pro latinskoamerické země bude mít dopady na producenty banánů v zemích AKT které se dosud těšily eh, přednostnímu přístupu na trh EU. Musíme si však uvědomit, že komise předložila podpůrný balíček 190 eh, milionů dolarů, který by měl kompenzovat tyto ztráty ze strany zemí AKT, eh, které vyvážejí banány. Ten seznam zemí známe. A co se týče připravované finanční podpory a hospodářské diverzifikace což jsou záležitosti, které mají širší sociální eh, a ekologické důsledky. Zároveň situace, eh, která nastane v roce 2017, bude nulové clo na banány importované ze zemí AKT oproti 114 eh, tu, eurům za tunu v tom tarifu, což bude platit pro zbytek světa. Jinými slovy, země AKT budou i nadále mít zásadní výhodu před konkurencí ve srovnání například s latinskoamerickými zeměmi. A na závěr EPP si uvědomuje význam hospodářské a sociální úlohy, kterou banány hrají na Kanárských ostrovech Guadalupe, Martiniku a dalších. A v této souvislosti zavedení společné organizace trhu pro banány v roce 2006 představovalo zlepšení podmínek pro producenty v nejvzdálenějších regionech. Od té doby EU vyčlenilo 280 milionů eur každoročně pro podporu eh, producentů banánů eh, na kanálských ostrovech Madejře, Azorských ostrovech a dalších. To představuje 47% nárůst eh, oproti předchozím rozpočtům, které představovaly zhruba 190 miliard eur mezi lety 2002 a 2006. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že právě podpora producentům v nejvzdálenějších regionech EU eh, je dostatečná a chrání je proti konkurenci z třetích států. Děkuji. Eh, Děkuji. Chtěl bych eh, se zeptat komise, do jaké míry studovala skutečné dopady ženevské dohody na producenty v zemích AKT, zvláště eh, těch, na ty malé producenty. A jakým způsobem může komise odůvodnit skutečnost, že tato dohoda eh, dává větší význam na trhu banány právě eh, velkým korporacím, produkujícím banány, a to včetně e, zásadních subjektů sídlících ve Spojených státech amerických. To jsou firmy, které všichni známe. Zajímalo by mě, zda komise e, prostudovala skutečné dopady tohoto postupu na další země s tím, že e, si uvědomujeme, že dotace nejsou náhradou za slušné podmínky z hlediska pracovně právních podmínek, dodržování lidských práv, ekologických faktorů, které všechny musíme brát v úvahu v souvislosti s produkcí banánů a obecně ovoce eh, v EU. A rád bych věděl, zda komise také ehm, ehm, sledovala, jaký dopad eh, v přemysťování malých producentů budou tato její opatření mít. A nakonec eh, v souvislosti s tím, že existují dva, tři různé standardy a podmínky pro dovoz banánů do EU, by mě zajímalo, jak může komise odůvodnit fakt, že Kolumbie je jednou ze zemí, která se těšila z mimořádně příznivých podmínek ehm, oproti těm státům, které podlehají novějším dohodám. Víme, že jde pak eh, eh, o zemi, eh, kde je velice obtížné prosazovat práva odborových organizací a pracujících. Ehm, například v souvislosti s eh, tím, že eh, velcí vlastníci pozemků eh, budou těžit nejvíce z tohoto nového uspořádání. A nakonec, pane předsedo, dosud nám komisař nikdy nevysvětlil, co se týče vůči Hondurasu, jaká je pozice Hondurasu v těchto vyjednáváních, proč Ehm, komise zavřela oči ehm, vůči povaze vlády, která vzešla ze státního převratu a která de facto je pokračováním státního převratu, ehm, která se snaží získat legitimitu narychlo ušitými volbami. Zajímalo by mě, jak zajistíte koherentní postoj mezi tím, že EU se staví za demokracii a tak dále a zároveň přistupuje takto k, k nelegitimní vládě. Helmut Scholz. Helmut Scholz, také s GUEM. Děkuji, pane předsedo. Já jsem před eh, nedávnou dobou byl eh, na Ekvádoru, i tam jsem eh, měl velice zajímavé rozhovory s producenty a s vývozci banánů. Eh, zcela jasně eh, mi řekli, že pro ně otázka vývozu banánů a jakýchkoliv obchodních dohod s Evropskou unii je otázkou života a smrti. Eh, hovořili jsme o situaci těch malých a středně velkých producentů, pro které je to o to více klíčové. Proto já bych rád na půdě tohoto výboru Eh, vznesl následující eh, věc. Já souhlasím s tím, co řekla zpravodajka. Hovoříme-li o dohodě, který eh, je mrtvý v okamžiku, než začne vstoupit v platnost, protože náš kolega z EPP to ostatně před chvíli řekl, jestliže se sníží eh, daně do roku 2017, tak potom eh, tyto podmínky podle mě vlastně eh, staví tyto země pod obrovský tlak ve srovnání s těmi zeměmi, které zatím tuto dohodu nepodepsali my jsme zatím vůbec ještě nehovořili o této otázce s regionem Střední Ameriky, ale tam ta situace je podobná k situaci v Kolumbii a v Peru. Čili otázka je, jakým způsobem se k tomu postavíme. Máme si položit otázku, co vlastně to eh, znamená, toto snížení eh, snad daní, možná, že cel, já nevím, Eh, měli bychom se tím řídit, anebo bychom měli eh, naopak se řídit tím, co navrhuje eh, Světová obchodní organizace. Já tady vidím určitou kontradikci, se kterou se bude muset poprat Evropský parlament. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji také Francisce Becány. Eh, toto je téma mimořádně citlivé, politicky velice citlivé. Pokud jste hovořili eh, se zástupci zemí AKT eh, nebo se zástupci neziskových organizací v této zemi, tak jistě víte, jakým způsobem ta ženevská dohoda je v těchto zemích vnímána. Já osobně podporuji e, tuto dohodu e, navzdory e, tomu, co jsem právě řekl, protože je to dohoda, která byla nutná. Ostatně o tom hovořila paní zpravodajka také zástupkyně komise, ale musím říct, že bych byl rád, kdyby nám komise poskytla další informace o tom, jestli provedli hodnocení dopadu Eh, na hospodářský život eh, zemí AKT a také na eh, sociální situaci v těchto zemích. Ještě další věc, podle mého názoru, by měla být vzata v úvahu. Těch 230 milionů, které Evropská unie věnuje na podporu producentů banánů v zemích AKT, tak aby mohli Eh, posílit svou exportní kapacitu a tak dále. Chtěl bych říct, že to není poprvé, kdy Evropská unie věnuje dodatečné finanční příspěvky producentům ze zemí AKT, tak aby jim pomohla navýšit eh, pro výrobní kapacitu a také kapacitu exportní. Velice často je, eh, se ale stává, že tyto peníze se nedostanou k těm, kdo je potřebuje a kdo si je zaslouží velice často eh, ty peníze někde se eh, utopí v byrokracii, eh, v těch administrativních otázkách, skončí někde v hlavním městě a nikdy se nedostanou do rukou těch, kteří fakticky banány produkují, tak jak se o tom hovoří v ženevské dohodě. Proto já eh, si myslím, že komise by nám měla dát k dispozici nejen informace o tom, o, kolika, eh, o kolik peněz se jedná, ale měla by nám také popsat eh, určitý mechanismus, který zajišťuje to, že tyto peníze se skutečně dostanou k těm, ke kterým se dostat mají a také slouží tomu účelu, pro který byly v rozpočtu označeny. Myslím si, že to jsou věci naprosto zásadní. E, možná, že se jedná vůbec o poslední finanční pomoc tohoto typu, e, která je určena zemím AKT. Děkuji. Toto je pouze první výměna e, názoru, ale vzhledem k tomu, že komise byla vyzvána několika řečníky, aby reagovala na některé jejich připomínky a otázky, tak bych byl rád, kdyby teď se komise ujala slova. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím teď probrat všechny ty body, které tady zazněly. Nejprve tedy, co se týče toho hodnocení dopadu a hlavně pak dopadu na malé producenty komisem Eh, financovala externí hodnocení eh, pomoci na základě desetiletého eh, rámce a to se týká tedy těch zemí AKT. Jednalo se o program, který stál 375 milionů a skončil v roce 2008. Toto hodnocení Eh, konstatovalo, že skutečně existují obrovské problémy pro země AKT, že tyto země se musí věnovat interně těmto otázkám a také eh, potřebují k tomu mezinárodní podporu. Jinými slovy, toto hodnocení skutečně doložilo, že tito producenti potřebují mezinárodní podporu, hlavně proto, že tyto země budou muset investovat eh, do své konkurenceschopnosti v ve vztahu k producentům z Latinské Ameriky. Na druhé straně je také třeba konstatovat, že některé země pomáhají těmto zemím eh, v exportu a studie, které jsme prováděli v sektoru eh, pěstování banánu Eh, zjistilo, že eh, jsou zde obrovské rozdíly. Existují některé země, hlavně země v Africe, které jsou již teď konkurenceschopné a pak jsou na druhé straně, ale v karibské oblasti malí producenti, kteří již teď mají problémy vůbec udržet se na trhu, takže je jasné, že tyto země problémy mají a právě tyto země eh, těm hrozí, že by mohly na trhu skončit. A to jsou přesně ty konkrétní věci, kterým se Eh, věnujeme eh, eh, v rámci té nové pomoci. Těch 200 milionů, o kterých se hovoří, vycházejí nebo tyto programy vycházejí ze závěru hodnocení ASF, pardon, SAF a ta opatření, která budou financována, jsou opatření, eh, o kterých se musí rozhodnout sami jednotlivé země A KT, jestliže chtějí být konkurenceschopné a jestliže chtějí exportovat banány do evropských zemí, tak pochopitelně budou muset využít ty finanční prostředky ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Jiné země se mohou rozhodnout ty, peníze použít pro diverzifikaci diver, z eh, svých obchodních činností. A to jsou věci, které si bude muset eh, rozhodnout každá jednotlivá země sama. Eh, tím se dostávám k otázce efektivity pomoci, dostávám se tím k té otázce mechanismu, který by měl zajistit efektivnější využití těchto prostředků. Pochopitelně děláme všechno, co můžeme, to všechno také souvisí ale s tím procesem souhlas, odsouhlasení. Chtěl bych říci, že budeme využívat rozpočtovou podporu, kdykoliv to bude možné a také kdykoliv podmínky existující v dané zemi nám umožní takovouto podporu poskytnout. Eh, chtěli bychom, aby ta podpora byla poskytována co nejrychleji a co nejefektivněji. Otázka. Ehm, ehm, mot, síly eh, korporací a otázek eh, pra, pracujících pochopitelně ty nadnárodní společnosti ve Spojených eh, státech eh, jsou velké, další velké, velká firma je v, eh, v Ekvadoru a pak je ještě jedna firma, která je v Irsku. Ehm, myslím si, že například firma Five se nakupuje jak v Latinské Americe, tak v jak vlastně říkáme, tak v Africe dol nakupuje také na různých místech, takže ten obrázek skutečně je eh, různorodý. Eh, my se domníváme, že ta dohoda bude mít eh, pozitivní dopad, protože tím, že odstraníme cla, tak to zajistí větší marže pro producenty a tyto marže jim potom umožní také prosazovat práva pracujících. Co se týče F a to znamená dohod o volném obchodu, je jasné, že většina těch zemí, které podepsaly tu dohodu v Ženevě, jsou také stranami té dohody o volném obchodu z Peru a z Kolumbii. Jeden velký producent Ekvádor v současné době nepodepsal žádnou dohodu o volném obchodu, ale dveře zůstávají otevřeny tak aby se i Ekvador mohl zapojit do těchto jednání a Ekvador eh, doufám, že bude mít také možnost z toho mít užitek za stejných podmínek. Co se týče mm, určité kontradikce mezi těmito dohodami o volném obchodu a, a Světovou obchodní organizací, to se netýká pouze banánu, naše obchodní politika, to znamená pro nás, pro komisi, priorita je vždy jednání na úrovni eh, Světové obchodní organizace, a multilaterální eh, eh, dohody, ale eh, kromě toho existuje i otázka politických vztahů s těmito jednotlivými zeměmi. Hovořili jsme tady o lidských právech. Naše dohody o volném obchodu mají také kapitoly o udržitelném rozvoji, což nám umožňuje monitorovat prosazování práv pracujících v těchto zemích. Takže bych chtěla říci, že tyto dohody o volném obchodu jsou vlastně jakými si dohodami Světové obchodní organizace plus, které mohou také ovlivnit eh, politiku v těchto zemích. Eh, Francesca Balzani Eh, chtěla byste k tomu něco říci, Francesco, Francesco, chtěla byste k tomu něco říci na závěr? Chtěla bych říci, že si myslím, že to byla tady první výměna názorů o této otázce. Existuje celá řada přístupů. Já doufám, že v rámci slyšení obdržíme první odpovědi a tam budeme také moci se konkrétně zabývat obavami a strachy těch lidí, které, kteří těch subjektů, kterých se ty ženevské dohody bezprostředně dotýkají. Já samozřejmě využiji vše, co jsem si nyní vyslechla pro, mou, pro můj návrh zprávy a nyní se tedy těším na slyšení. Děkuji. Dostáváme se tedy k bodu 19 prezentace komise k aktuálnímu stavu v oblasti dohod o hospodářském partnerství. Jak víte, v roce 2000 země AKT a EU se dohodly na novém obchodním ujednání, které bude podle VTO pravidel možné a nahradí jednostranný režim obchodních preferencí, které byly předtím ze strany EU poskytovány vůči dovozům z AKT, které v té době převládaly a které e, byly považovány jako, že jsou v rozporu s pravidly e, VTO. V roce 2002 se jednalo a očekávalo se ukončení do 21. prosince 2007. Víme, že 1. 1. 2008 se objeví e, výjimka VTO, ošetř, e, tedy byla, bude ukončena výjimka VTO vsahující se k obchodu s těmito zeměmi. Nicméně Karibská dohoda byla nakonec jedinou e, ze šesti vyjednávajících skupin AKT, která získala plnou dohodu EPA v, eh, podle stávajícího harmonogramu. Další státy podepsali prozatímní dohody, které mají bránit narušení existujících obchodních výměn a proto se očekává ukončení dalších dohod. Od roku 2004 náš výbor pro mezinárodní obchod sleduje velmi pozorně vyjednávání EPA s jednotlivými regiony. A v roce 2009 Evropský parlament přijal řadu rezolucí ke každé eh, dohody o hospodářské partnerství a zároveň parlament také schválil plnou dohodu o hospodářské mm, partnerství eh, s Cariformem a také eh, prozatímní dohodu s pobřežím Slonoviny a chtěli bychom si vyslechnout vystoupení komise o existujících dohodách o hospodářském partnerství a o tom, zda jsou do budoucna eh, možné dohody další se zbývajícími skupinami států eh, s nimiž jednáme. Tedy dám slovo Sandře Klavině z Evropské komise eh, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vynikající schrnutí. Prosím, můžete jít blíže k mikrofonu, abychom vás lépe slyšeli. Děkuji za vynikající schrnutí a úvod mého vystoupení, což nám velmi ušetří časy vzhledem k tomu, že už trošku pozdě a, a také vzhledem k tomu, že se e, blíží vystoupení zástupce generálního ředitele pro obchod. E, já bych svoje vystoupení rozdělila na dvě části. Nejprve část obecnou a pak část konkrétní věnovanou jednotlivým regionům, protože tam si myslím, že chcete vědět, jak se situace stručně vyvíjí. Co se týče obecného úvodu, chci zdůraznit, že eh, dohody o hospodářském partnerství se výrazně vyvinuly, ale ještě nejsou dokonalé, ještě existují oblasti a regiony, kde, samozřejmě, kde je pokrok rychlý a jinde zase pomalý eh, EPA jsou důležitým nástrojem pro rozvoj. Podle komise jsou to nástroje, které podporují hodnoty a zásady z kotonu. Nejde pouze jenom o kompatibilitu s VTO, ale také lepší vládnutí, dokonalejší regionální integrace a možnost použití eh, obchodu pro eh, účely rozvoje. Já si myslím, že můžeme využít reformu EPA a také regionální integraci, eh, ale samozřejmě to jenom do té míry, dokud eh, eh, s tím budou souhlasit jednotlivé strany. Co se týče regionální integrace, tak toto musí probíhat v tom tempu a rytmu, jak to vyhovuje státům AKT my se pokusíme usnadnit regionální realitu tak, jak existuje, ale zároveň nechceme utvářet regiony pouze eh, vlastní a uměle vytvořené. EU se snažila využít příležitosti integrace s AKT, ačkoliv těch mnoho nebylo, nicméně proběhla určitá ministerská jednání, eh, také vyjednávání s ministry EZA a také s komunitou EAP v Tanzánii, což má proběhnout 19. června. Ehm, víte, že posuny v některých regionech je zásadní, zvláště EAK. Ehm, co se týče prozatímních, prozatímních dohod, tak plán bude dosáhnout komplexních dohod, ale Tady chci ještě zdůraznit, eh, že bude záležet na zemích AKT, protože my jsme eh, podepsali a vytvořili institut komplexní dohody s karibskými AKT, takzvaný Cariform Agreement, na eh, summitu EU, který nám umožnil urovnat určité neschody a stal se příkladným tomto smyslu. Předpokládá se série vyjednávání s jednotlivými regiony, ale chci nabídnout spíše schrnutí a nezabíhat do podrobností. Jsou některé záležitosti, které jsou už vyřešeny. Eh, otázka eh, nevykonávací doložky, doložky o nevykonání, eh, která se vztahu, která je zakotvena v dohodě s Kotonu a která umožňuje stáhnout eh, nejvyšší výhody eh, v doložce na základě porušování lidských práv a podobně. Ale už to, že se toto eh, dostalo v dohodě s Kotonu, znamená, že nemůžeme snadno říci, ne, to nemůže být v našich dohodách o partnerské spolupráci. A zároveň doložka nejvyšších výhod Ehm, nebudu opět zabíhat do podrobností, ale je to cesta, jak zaručit, aby eh, kdokoliv eh, podepíše jako první, nebude později trestán. Eh, to znamená, státy AKT, které podepsaly dohody EPA dříve, by neměly trpět, jakmile se objeví další dohody s novými ustanoveními. Také se opětovně objevují problémy s pokrytím jednotlivých produktů. Tady bych to mohla probrat detailněji, pokud si přejete, ale možná při nějaké další příležitosti. Je to něc, záležitost, kde eh, panují velké politické tlaky, protože v některých regionech jsou státy, které mají vlastní zájem na tom, aby daný region zůstal uzavřený E, v zájmu samotných a ta situace v některých případech zdaleka není jasná a zdaleka není nakloněna e, těm nejchudším. E, a v této souvislosti tedy pokrytí produktů se objevuje jako problém. Setkáváme se také s různými třecími plochami, v té souvislosti, co si dovedete představit jako hlavní prvek, a to je ta rozvojová dimenze tedy prostředky, které se přidělují eh, na pomoc zmíněným eh, komunitám v státech AKT pro implementaci dohody o hospodářském partnerství. Obecně chci říci, že komise je přesvědčena, že nakonec bude-li politická vůle, všech, eh, se podaří všechny tyto záležitosti vyřešit. Myslím si, že to bude mnohem důležitější než vyřešení jednotlivých technických podrobností, eh, jednotlivých aspektů a přehled regionu. Začnu s eh, komunitou východní Afriky. A e, zde máme pět států, jeden z nich je rozvojový stát, což je Kenia, ostatní e, jsou ty nejchudší státy, takzvané LDC. A to jsou státy, které by se měly stát společným trhem, mají tedy velké ambice. Když jsem studovala údaje o daném regionu, zjistila jsem, že je to velice zajímavé, protože právě tento region e, je výrazný v souvislosti s extraregionálním obchodem. Možná v souvislosti se svou geografickou polohou má východní Afrika obrovskou obchodní výměnu s dalšími částmi Afriky, zatímco v jiných e, oblastech je to spíše koncentrovaný e, obchod v daném e, regionu, na da, koncentrují se na daný trh ale eh, skutečně EAC Východní Afrika představuje výrazný obchodní uzel a mm, mají tedy úvodní dohodu o hospodářském partnerství, eh, také mají eh, prozatímní EPA, která má být podepsána 9. června. A tam ještě bude nutné splnit další požadavky, tak eh, to berte s určitou rezervou, ehm, abych moc nepředjímala, se snažím. Ale důvod, proč postupuji tak obezřetně. Hlavní třecí plochou v této oblasti eh, je balíček eh, Aid for Trades EU a právě ta část pomoci, která ještě není jasná neříkám dokonce vyřešená, ale není zdaleka jasná. Skutečně se snažíme bojovat s časem, zda se nám to podaří včas implementovat nebo ne. V každém případě jde o slibnou prozatímní dohodu o hospodářském partnerství, která má být dokonce jako podepsána. Západní Afrika nám nabízí velice smíšený obraz, je to nesmírně zajímavý region, patří snad k nejzajímavějším z mnoha důvodů. A Tady si myslím, že se blížíme eh, skutečně finiši. Eh, máme velmi dobré výhledy na uzavření dohody, ale došlo tam k neschodě v oblasti pomoci toho balíčku. E, proběhla tam velká e, politická akce v souvislosti s ustanovením PAPE, e, což je zkrátka pro pomoc pro západní Afriku. Je to fantastický program. A když ten program pročítám, získávám z toho mimořádně dobrý dojem a z hlediska finančních prostředků právě to představuje obrovský program a z určité, do určité míry eh, vidím, že bude program eh, s, tedy absorbovat tyto prostředky a můžeme tedy eh, zaznamenat snahu tedy absorbovat je alokováno 9 až 5 milionů za, do, miliard za dobu pěti let ehm, a jak říkám, zaznamenali jsme tady program, eh, který eh, eh, je souvisí s určitou třecí plochou. A tady vnímám určitý Eh, třecí bod z hlediska doložky nejvyšších výhod a eh, pokrytí produktu. Vidím tady tedy eh, také to, že některé ta vyloučení některých produktů nedávají smysl, ale jsou tu možnosti jít ještě dál a v souvislosti s, tou, s tím nejposlednějším kolem z března Eh, jsem zaznamenal, že tam třeba nebylo tolik konstruktivního přístupu ze strany západní Afriky. Můžete se ptát, proč, ale to nemá vysvětlení. Mohu říci jenom tolik, že je mnoho lidí, kteří eh, z africké strany Ehm, se na tom pracují a jejichž mandáty se blíží ke konci, proto eh, tedy někdo uvažuje o tom, co za sebou zanechá. Proto byl jasný tlak, který působil na vyjednavače a to do značné míry znělo nadejně na, nadějně. Na druhou stranu musím doplnit, že zítra začínáme ehm, vyjednávání v Kagadungu a tam doufám, že se nám formou několika vyjednávacích zasedání podaří vyřešit problém toho regionu. A nyní se dostávám k velkému regionu a eh, ten si zaslouží, aby byl skutečně na prvním místě, eh, ač podle některých je méně rozvinutý i z hlediska postupu v dohodách. Je to eh, region Sadrk, Eh, tak jak vím ze zpráv eh, z vysokých představitelů eh, komise v oblasti vyjednávání, já bych k tomuto doplnila, že tam bylo dosaženo pokroku, ale že jsou tam také prvky, které vyvolávají Eh, nepříjemné pocity. Eh, byla nastavená další série jednání na konec měsíce, to je tedy dobrá zpráva dobré znamení a my jsme nabídli skutečně dobrou možnost uzavřít jednání eh, tím, že srovnáme eh, eh, tarify pro zatímní EPA a také režimu TDCA v Jižní Africe. Pro ty z vás, kdo se v tom neorientuje, to bude znamenat, že nebude existovat žádný rozdíl mezi Jižní Afrikou a zbytkem, což dosud problém byl, ale zatím se nezdá ta úprava dostatečná. My tedy musíme nyní uvažovat uvažovat o tom, co vlastně státy region Sadek chtějí. A e, je to tedy nabídka, e, která e, v tomto smyslu nám výrazně pomůže zachovat ten status. A pak, co patří k důležitým prvkům, je zapojení Jižní Afriky, africké republiky. Není to snadné, ale v každém případě děláme maximum. A nyní se dostáváme ke skupině EZA. I když se podíváte na mapu, tak uvidíte, že jde o region velmi heterogenní. A to může znamenat také různé státy. Je tam Mauricius a Djibouti, eh, jenom pro ilustraci. A tady se držíme a tady přichází e, náš zástupce ředitele, budu muset postoupit rychleji. My se snažíme um, e, vít vstříc těmto státům. Ale abych velmi stručně vyjádřila vývoj v tomto regionu, abyste se v tom trošku e, orientovali. Mauricius, Madagaskar, Seychelles a Zimbabwe již prozatímní dohody EPA podepsali. Eh, ačkoliv to jsou ty nejméně rozvinuté země. Eh, zatímco dvě další začaly vyjednávání Zambie a Zambie a Komaru. Mm, a eh, uvědomme si, že právě tyto státy se dostanou do regionální konfigurace, kterou budou považovat za přínosnou. Středoafrická republika, tam budou velmi, Střední Afrika, region, tam budou velmi stručná. V souvislosti s tím, že tam se objeví dva extrémy. Třeba zazní dobré prohlášení od předsedy vlády, což je velice důležité v kontextu daných zemích, ale když proběhlo jednání ministrů obchodu, tak ta prohlášení tak příznivá nebyla. Proto eh, očekáváme obnovení těch jednání, jakmile nám zmíněné státy naznačí, že jsou připraveny zasednout k jednacímu stolu a navázat eh, na to, eh, co jsme zhrnuli zhruba před rokem opustili Tichomoří. Víte, že Papua Nová Gvinea a Fidži eh, podepsali a víte, že velice brzy toto bude eh, předloženo ke schválení, už to tady je, což je pozitivní. Eh, skutečně vaši podporu budeme potřebovat. Eh, protože tyto dohody jsou velmi kvalitní a Zmíněné dva státy jsou jediné, které mají přímý obchod s EU a ještě bych zdůraznila na základě toho regionálního pohledu, že to je něco, co si státy sami přejí, je to velice rozrůzněný region a eh, postupování podle tohoto regionálního rámce nám mnoho nepomáhá. Ke Karibiku eh, řeknu asi tolik, nakonec se nám podařilo zahájit vytvořit vytváření institucí na základě vyjednávání, která probíhala v, na samitu EU-LAC. To byla eh, první rada o hospodářském partnerství eh, a nezakrývám, že tam ještě panuje určitý problém v interním uspořádání mezi 14 eh, členy Karekomu a Dominikánskou republikou. Ale myslím si, že s troškou dobré vůle se nám podaří to eh, všechno vyřešit. Já tady již přeruším předtím, ještě než bude příliš pozdě. Chtěl by někdo eh, položit nějakou otázku komisi, tak eh, Karl Schlitter požádal, Schlitter požádal první osobo ze zelených. Já Eh, položím si otázku za předpokladu, že mě hned bude na tu otázku odpověděno, protože já musím odejít. Eh, jedna je otázka principiální. Ty, eh, tato jednání probíhají už celou řadu let. Vy jste se zmínil o, o, o, možnost, o té možnosti, že bychom mohli použít obchod pro další rozvoj. A také jste hovořil o tom, že ty země by měly si zvolit svou vlastní rychlost. Čili já bych se chtěl zeptat, v čem spočívají eh, konflikty, kde my to zablokováváme, proč existují stále oblasti, kdy to nemůžeme přijmout, proč to nevydáme z těch eh, dohod. Já si myslím, že bychom měli mít minimalistické dohody, na kterých jsme schopni se dohodnout a to bychom měli eh, podepsat a to všechno ostatní potom by mělo být necháno na ty jednotlivé země, aby si rozhodli, jakou rychlostí chtějí dále pokračovat, jestli chtějí například podepsat další dohody, až budou na to připraveni. A pak mám jednu velice konkrétní otázku. Eh, ta se týká Namibie a exportních cel. Eh, máte s tím problémy? Pokud ne, tak báječné. Pokud máte s tím problém, tak mě vysvětlete proč. Mohla byste na to prosím tedy odpovědět hned, než pan Schlitter bude muset odejít. Ano, velice rád na to odpovím a začnu těmi vývozními cly. Já vzhledem k tomu, že jsem hlavní eh, vyjednavačkou v Ženevě, mohu vám říci, že to je skutečně jeden z největších problémů, tato exportní cla. Rozvojové země eh, v AKT té nejsou všechny stejné, pochopitelně. Přitom všechny spadají pod určitou iniciativu, eh, které se říká malé čárka eh, rizikové ekonomiky. Eh, v podstatě neodpovídají více než dvěma procentům světového obchodu. Jinými slovy, nemůžeme Eh, být necitliví k problémům právě těchto zemí, eh, jestliže se zamyslíme nad otázkou příjmovou. Vy jste se správně zmínil o Namibii, ale eh, vedle Namibie je další země, pro kterou je tato otázka exportních cel velice citlivá. Já bych chtěla říci, že my se snažíme nějakým způsobem eh, formou eh, změny zprávy a řízení zavádět demokratičtější režimy, režimy, které budou zodpovědnější a exportní eh, cla zase nejsou až tak ehm, jasným prostředkem tady. Sice tato cla se vybírají, ale eh, někdy tím vyvoláváme určitý efekt také eh, u sousedních eh, států. Já si nemyslím, že to je nutně ten nejlepší recept který by nám zajistil nějaké řešení, ale musím říct, že v naší strategii EPA toto není to hlavní. Ona nám to tolik neplatí, protože Bibě vyváží hovězí bezcelně. celně já osobně bych eh, eh, s vámi souhlasila eh, s tím minimalistickým přístupem. Co se týče těch surovin, chtěla bych říci, že my se nesnažíme pochopitelně odstranit exportní cla v rámci těchto dohod o partnerství, protože pokud bychom to udělali, tak potom musíme najít nějaký jiný způsob, jak tyto země mohou získat příjem, protože Eh, jinak eh, to není možné řešit. Co se týče těch minimalistických ehm, přístupů, mně by se to taky hrozně líbilo a myslím si, že eh, je dobré vlastně začít tím komplexním obrázkem a potom přecházet na ty přechodné části těchto dohod o partnerství. Otázka je, proč k tomu nedochází. Eh, zase musím říci, že mám svou zkušenost eh, z DDA. Eh, co se týče EPI, e to znamená těch dohod o partnerství, tady skutečně velice často nemáme dostatečnou kapacitu. Někdy ta kapacita pro vyjednávání zkrátka neexistuje. V některých případech došlo k obrovské politizaci některých aspektů těchto dohod Eh, v podstatě hovoří o tom, že tyto dohody by měly být jakýmsi nástrojem rozvoje, který by nám měl pomoci eh, dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. E jak například by nám eh, měl v této pomoci a také společně s touto EPou by se měla celá ta naše agenda vlastně posílit ale když budu úplně upřímná, tak musím říct, že my v Evropské unii také některé problémy máme, když se máme na něčem dohodnout a v některých případech eh, máme další problém a sice nedostatečně silné instituce. Já si myslím, že skutečně bychom měli být trpěliví. Mě žádné lepší slovo nenapadá. Mají určitou kapacitu k dispozici, dělají, co mohou, neustále organizují eh, schůzky k této otázce. Já si myslím, že zatím se jim docela jako daří ale potřebují teď ještě politickou vůli k tomu, aby aspoň dostali nějakého minimalistického eh, minimalistické dohody. To je všechno. Děkuji. A teď půjdeme tedy k dalším členům výboru. David Martin požádal slovo. Eh, David Martin je naším zpravodajem v oblasti tichomorských dohod o partnerství. Ehm, já se nebudu ptát na otázku Tichomoří. Musím říci, že jsem z toho všeho trošku zmaten. Ehm, vy jste říkala, že bychom měli být trpěliví, že bychom měli zemím AKT postup, umožnit postupovat eh, eh, při eh, jejich tempem. Ale to, co my jsme slyšeli od delegátu AKT, bylo to, že se na ně tlačí, aby uzavřeli tyto dohody co nejrychleji. Takže by mě zajímalo, kde je pravda, na čí straně. Vy jste správně podotkla že země AKT e, e, si také určují e, rychlost regionální integrace. My ale jsme svědky toho, že velice často dochází k tomu, že se vlastně oddělují ty země, které vlastně tím nic nestratí, to jsou ty nejchudší země od těch zemí, které naopak mají na tom velký zájem, čili velice eh, často tato jednání vlastně rozdělují tyto regiony. Eh, nakonec ještě trošku jiné téma. Eh, já jsem byl zpravodajem k jiné části EPA, hovořil jsem při té příležitosti celou řadou představitelů zemí Karibiku. Eh, musím říci, že jsou velice zklamáni, možná, že dokonce to neříkám ještě dost silně. Co se týče technické expertízy, rychlost, jakou je poskytována, je důvodem k jejich zklamání. a jsou skutečně e, e, zklamáni také, e, co se týče těch strukturálních projektů. Peníze jsou k dispozici, ale ty projekty samy o sobě se nerealizují. A už teď je jasné, že v důsledku toho přijdou tyto země o své příjmy. A tím se dostávám k poslednímu bodu, který bych chtěla říci, a sice že si uvědomuji, že eh, je potřeba najít nové zdroje eh, příjmu a musím říct, že žádnou velkou radost z toho, jak se to daří, eh, zatím nemají. Teď ještě Joe Higgins s GUEM. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud se nemýlím, pouze deset afrických zemí zatím eh, podepsali tyto dohody o ekonomickém hospodářském partnerství. Proč eh, se komise domnívá, že tolik dalších zemí není ochotno tyto dohody podepsat? Není to náhodou tím, že ty požadavky eh, v oblasti investiční politiky, služeb a tak dále, které si klade Evropská unie, nejsou tyto eh, požadavky takové, že pro mnoho z těchto zemí jsou téměř nesplnitelné a proto se rozhodují nepodepisovat tyto eh, dohody, protože existují asymetrické vztahy mezi těmi skutečně místními malými producenty a těmi obrovskými firmami, které se snaží e, je vykořišťovat. Chtěl, chtěl bych se zeptat komise, jestli e, udělali nějakou studii o dopadu e, takovýchto dohod, jaký to má dopad na Afriku, na africké země během posledních 15-30 let Jestliže se podíváme na ty informace, které jsme dostali například v Senegalu v důsledku podobných eh, politik a snížení cel, vlastně úplně zmizela jedna část eh, eh, pracovních příležitostí. Podobně také na pobřeží Slonoviny Podobně je tomu i v jiných zemích, kde v důsledku všech těchto věcí se zvýšila nezaměstnanost. A poslední otázka, pane předsedo. Co si myslí komise o tom, že po 30 letech eh, takovéto politiky strukturálních změn a tak dále se vůbec nezměnila úroveň chudoby v těchto zemích? Hovořím teď o subsaharské Africe. Tam je chudoba stále na stejné úrovni, A to eh, k tomu došlo ještě před tou finanční krizi a také před tou potravinovou eh, krizi. To jsou věci, které tu situaci ještě dále eh, zhoršily. Myslím si, že komise má povinnost nám dát konkrétní fakta o tom, jak to v těchto jednotlivých zemích vypadá, spíš než aby nám neustále Ehm, hovořila o tom, že tyto dohody jsou určitým požehnáním pro chudé lidi Afriky. Takže závěrečná reakce na tyto otázky. Slovo má komise, děkuji. Pokusím se velice stručně na to reagovat, protože nechci, aby žel musel ještě dále čekat. Myslím, že ty otázky jsou velice zajímavé. Chtěla bych říct, že ta poslední otázka, která tady zazněla, je otázka, kterou si kladu často také sama jak je to možné, že zkrátka některé recepty nefungují. Přesto ale eh, bych nesouhlasila s tím, že se jedná o 30 let eh, této politiky, protože EPA eh, skutečně nemá nic společného například s tím, co dělá Mezinárodní měnový fond. Já bych chtěla jenom říct, že jestliže teď hovoříme o investicích v těchto problematičnějších oblastech, tak Eh, tady skutečně je potřeba si uvědomit, že ty přechodné epy, o kterých uvažujeme, eh, reagují na to tempo, které jsou schopné zvládnout jednotlivé země. Já se omlouvám, já skutečně vám nemohu odpovědět podrobně na všechny otázky, ale mm, všechna ta kritika, která se objevila ve všech vašich otázkách, by vyžadovala daleko podrobnější odpověď. Mohu pouze říci, že v některých konkrétních případech, vy jste se zmínil o Senegalu, Senegal mě napadá ve stejné skupině s Mauriciem, protože se jedná o dvě země, které začaly na úplně stejné úrovni. Úroveň korupce v těchto dvou zemích je ale značně rozdílná. Jak říkám, mohli bychom si eh, zde podrobně hovořit o tom například, že na Mauriciu byla celá řada podnikatelů, kteří chtěli eh, podnikat v Senegalu, protože tam je všude bavlna a tak dále, ale korupce byla na takové úrovni, že oni zkrátka si to rozmysleli. Takže ty důvody, proč ta chudoba přetrvává, ty důvody jsou skutečně mimořádně složité a komplikované. Eh, chtěla bych pouze říct, co my teď děláme. Eh, máme eh, vyhodnocení eh, udržitelného dopadu s našimi partnery. Teď pracujeme na těch přechodných dohodách, hovoříme o takzvaných obecných modelech rovnováhy. Jinými slovy, snažíme se vždy hodnotit dopad, protože my nechceme, aby lidé kupovali zajíce v pytli. To určitě ne, protože to souvisí s otázkami vlastnictví a tak dále. Já asi už víc k tomu říkat nebudu, i když musím konstatovat ještě jednou, že odpovědět na vaše otázky by vyžadovalo daleko podrobnější analýzu. Té první otázce bych chtěla říct, chtěl, chtěl říct, že pravda je někde mezi těmi dvěma pohledy. I já jsem byla pod tlakem, pod tlakem vás, poslanců, protože eh, jste se mě stále ptali, co se děje. Jednáte už tak dlouho a vůbec nic se neděje. Eh, čili buď eh, chceme nebo nechceme tento typ dohod, my se snažíme v současné době dosáhnout nějakého eh, závěru, už protože jsme přesvědčeni, že užitečnost tady je zcela jistě daná, ale budeme muset také zvažovat otázku implementace Eh, a s tím souvisí i také potřeba mít eh, všechny ty instituce, která tyto, které tyto věci budou realizovat. Čili ta pravda skutečně leží někde mezi těmi dvěma extrém, extrémními body. Eh, já si nemyslím, že platí to, co jste řekl o tom, že tato jednání mohou rozdělovat tyto země a stavět je proti sobě. To není jenom otázka přístupu na trh. Já se snažím vysvětlit jednu věc, a sice, že ty rozvojové země, které jsou vnitrostátní země, mají obrovské transitní problémy. Tyto země pochopitelně by měly obrovský zájem na těchto dohodách, protože tam to jádro všech těch řešení, která souvis, které s tím souvisejí, se týkají užnění obchodní činnosti. Uh, Nejedná se pouze o e, přístup na evropský trh, možná, že e, se jedná například o e, možnost vyrovnat se s těmi nejrůznějšími normami a strandami, čili to všechno souvisí s tím institucionálním rámcem. Jak jsem již říkala, nakonec zkrátka budeme muset pochopit eh, to, eh, o co těmto jednotlivým zemím samotným jde. Co se týče té otázky příjmů, a eh, té kritiky, která je proti nám namře, mohla byste, prosím vás, přece jenom trošku to už zkrátit. Toto je úplně poslední moje poznámka. Chtěla bych říci, že ta kritika je trošičku nespravedlivá, protože zatím nedošlo k žádnému snížení cel, takže zatím nikdo o žádné příjmy nepřichází. To nebylo do mikrofonu, ale hovořila se o té cestovní mapě. Pochopitelně cestovní mapa může být realizována, až budeme mít k dispozici veškeré ty podpůrné mechanismy. Opět to souvisí pochopitelně s, s kapacitami my do toho dáváme peníze, ale oni musí ty věci si potom řešit sami. Já nechci, aby to znělo příliš negativně, ale pochopitelně tyto země také musí udělat něco pro to, aby se ty projekty realizovaly. Dnes ráno jsme hovořili přesně o tomto problému, o problému eh, těchto cel. Já už končím, já už končím, pane předsedo, děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o proces, který nekončí, je to věc, která pokračuje dále. Ještě technická. Myslím si, že toto je velice důležitý bod. Zástupce komise řekla asi pětkrát, nemohu vám poskytnout podrobnou odpověď. Eh, přesto, to byla odpověď velice eh, dlouhá. Joe Higgins Eh, zde velice silně kritizoval to, co se eh, eh, děje posledních 30 let. A já si myslím, že pan Higgins má nárok na to, aby dostal podrobnou informaci. Máme tady šest zástupců komise a myslím si, že by měli být schopni nám poskytnout podrobnou odpověď na to, co zde prezentoval pan Higgins Ehm, který formuloval tu svou otázku velice dobře. A on vlastně tuto kritiku ehm, opakuje již dlouho. Myslím si, že jste řekl to, co jste chtěl říci. A my teď můžeme pouze se zamyslet nad tím, jestli eh, komise skutečně má tu kapacitu eh, nám poskytnout podobnou odpověď to rozhodně není naposled, co o tom tématu jednáme. Budete tedy mít příležitost tyto kritické poznámky komisi vyjádřit i příště. Eh, eh, končím veřejnou část zasedání našeho výboru a proto žádám eh, v ty, kteří se nebudou podílet na tom interním jednání, za zavřenými dveřmi, aby opustili jednací sál. Dovolím si opravu k tomu, co jsem ohlásil z kraje dnešního odpoledne. Slyšení o banánech bylo již navrženo, ale zatím o něm nebylo rozhodnuto.